Dobrý den, zahájíme naši schůzi. a vás srdečně vítám na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dnes odpoledne se budeme zabývat jednak bojeným eh, pořadem jednání. Nikdo nic nenavrhuje, žádnou změnu, takže schváleno a nyní oznámení předsedkyně, tady eh, vás odkazuje na Contnews a na to, jaké jazyky máme dnes k dispozici. Je to tam uvedeno, nic dalšího nemám, až jsme u bodu 3. Dnes budeme představovat studii a je to vyhodnocení desetiletého mechanismu spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko. Eh, probíhá to v odpovědnosti našeho eh, generálního sekretariátu. Často jsme se tím zabývali. Je to období 10 let a společně s koordinátory jsme zjistili, že by bylo vhodné, abychom se zabývali e, detailně zprávu o pokroku a položili si otázku, jaké pokroky jsme tedy zaznamenali v našich zprávách o pokroku. Já zde velice vítám CTS, ti, kteří provedli studie, je to Centrum pro strategie a evaluace, takže já vám i hned předávám slovo a prosím, abyste se sami představili. Um, Děkuji vám mnohokrát za pozvání na dnešní odpoledne, abychom vám mohli představit výsledky naší studie ohledně um, mechanismu spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko. Jsme velice vděční za tuto možnost hovořit zde o našich zjištěních budeme mluvit zhruba 15 minut. Eh, po několika úvodních snímcích, které prezentuji já, předám slovo Štefanovi Krojcerovi, který nás provede těmi klíčovými zjištěními ve věci Bulharsko a Rumunsko a poté bych zase přišel já na závěr s nějakými takovými závěry a schrnutími. Tak. Tedy, jenom abychom schrnuli účel eh, tohoto eh, cvičení, šlo vlastně o čtyři cíle. Zhodnotit, jaký dopad eh, CVM měl na obě země a jakého pokroku bylo dosaženo ve věci jednotlivých benchmarků. Dále přeskoumat pokrok implementace doporučení ze strany komise ze začátku loňského roku a e, doporučení rady a poté v neposlední řadě zaměřit se na mechanismus jako takový a na to, jak fungoval jakožto způsob e, změny. Výzkum jsme prováděli v období zhruba srpen až konec listopadu 2017. V obou zemích jsme vedli diskuse, účastnilo se toho zhruba 25 osob z každé země, zastupci vlády, agentur, justice, nevládních organizací, ale také třeba zástupci Evropské komise. A diskutovali jsme také na úrovni EU s komisařem a s generálním sekretariátem DG Justice, DG Home a také s OLAFem. A poté, co jsme provedli tyto konzultace, jsme zorganizovali workshopy v obou zemích, v Bulharsku a Rumunsku, na konci té studie, kde jsme diskutovali o našich tehdy rodících se zjištěních ve věci tedy klíčových eh, zúčastněných stran a hodnotili jsme doporučení. Dovolte mi několik eh, poznámek k procesu CVM jako takovému. Jak víte, je to proces založený roku 2007 jako způsob, jak pomoci řešit nedostatky v oblasti právního státu v obou zemích. Základem mechanismu CVM je několik benchmarků nebo cílů, chcete-li, 6 pro Rumunsko a 4 pro pardon, šest pro Bulharsko a čtyři pro Rumunsko. Týká se to justiční reformy boje s korupcí a v případě Bulharska v souvislosti také s organizovaným zločinem. K dispozici bylo dáno poměrně velké množství finančních prostředků na podporu tohoto reformního procesu, zhruba 81 milionů euro eh, v Bulharsku a zhruba 150 milionů euro v Rumunsku přičemž eh, ty peníze pocházejí ze strukturálních a investičních fondů a taky z ISECu. Program ISEC je eh, doprovodný program, který podporuje eh, dobrou zprávu věcí veřejných a veřejné zakázky a tak podobně. Ten mechanismus jako takový je založen na několika misích, tedy dvou misích ročně po prvním roce. Vypracovávaly se technické zprávy, pokrokové zprávy, a ostatní dokumenty. Teď bych předal slovo Štefanovi, kolegovi, aby nás provedl těmi zjištěními pro Bulharsko a Rumunsko a poté na závěr to schrnu zase já. Děkuji vám. Co se týká hodnocení Bulharska, zjistili jsme, že pokrok nebyl až tak rychlý, jak se očekávalo před deseti lety, kdy byl ten mechanismus vytvořen. I nadále zůstávají vážné nedostatky v těch všech třech oblastech, tedy boje s korupcí, posilování nezávislosti justice a boje s organizovaným zločinem. Bez ohledu na to, lze říci, že mechanismus CVM pomáhal tomu, abychom zůstali zaměřeni na reformy, navzdory tomu, že se v minulých letech často měnila vláda, což zpomalovalo implementaci určitých reform. Co se týká organizovaného zločinu, zde došlo k markantnímu pokroku a v oblasti reformy justice, a zejména nezávislosti justice, zde nám ještě kus cesty chybí. Zejména některé zúčastněné strany si dělali obavy ohledně volebního procesu do Nejvyšší soudní rady a do úřadu veřejného žalobce. Kromě toho zde máme eh, určitou judikaturu co do úspěšného stíhání eh, jaksi těch špiček korupce, respektive tato judikatura zde eh, chybí. Aktuálně vnímáme politickou ochotu implementovat nejnovější doporučení komise, která byla vydána před rokem, nicméně lze říci, že můžeme očekávat, že to potrvá déle než jak se původně před rokem na straně komise předpokládalo. Podíváme-li se na situaci v Rumunsku, tak eh, zde vidíme významný pokrok ve všech těch čtyřech benchmarkcích, eh, zejména co se to týká eh, nezávislosti justice. Podobně jako v situaci v Bulharsku, i v Rumunsku budou potřeba další opatření, zejména s cílem zabraňovat korupci na té nejvyšší úrovni a na místní úrovni. Vzhledem k tomu, že v Rumunsku již proběhlo mnoho důležitých reform, je potřeba se nyní zaměřit na to, aby se ty reformy staly nezvratitelnými a aby byly plně implementovány a aby se začala kumulovat ta správná zkušenost s nimi. Už máme určité důkazy o tom, že ty zkušenosti se budují. A proto jsme si téměř jistí, že ten omezený počet doporučení ze strany komise z doby před rokem lze implementovat tak, aby pro Rumunsko mechanismus CVM e mohl být i ukončen. V tomto případě tedy lze ten mechanismus eh, ukončit, řekněme, ve střednědobém horizontu. Podíváme-li se na horizontální témata, která se týkají obou zemí, tak zde jsme zjistili, že CVM poskytuje užitečnou finanční a technickou pomoc, která byla považována za velice cenou eh, oběma zeměmi. Zjistili jsme, že se nejedná pouze o technický proces, že úspěch závisí také na politické ochotě a odhodlanosti, tedy na straně vlády, implementovat reformy nejen tedy stanovit, že máme e, právní stát, ale že budeme také jednat v jeho duchu. CVM hraje důležitou roli v tom, aby vlády byly i nadále zodpovědné a tím pádem posiluje roli občanské společnosti. A to tak, že vlastně do reformního procesu přidává jakýsi prvek vnějšího dohledu. Co se týká informací v pokrokové zprávě komise, Myslíme si, že komise získala dostatek informací, aby správně hodnotila pokrok v oblasti reform, přičemž i technické zprávy poskytují detailní hodnocení situace přímo v terénu. Podíváme-li se na benchmarky stanovené pro oba tyto státy, objevila se určitá kritika v tom smyslu, že jsou příliš vágní. Tím pádem je těžké zhodnotit skutečný pokrok a otevírá se prostor pro interpretace toho, zda toho cíle bylo dosaženo nebo ne. E, někteří také kritizují komisi za to, že v období deseti let ty cíle posouvá a asi nikoho nepřekvapí, že některé cíle, které byly stanovené před deseti lety, e, jsou dnes již e, do značné míry zastaralé. Zejména je velice složité vyhodnotit, kdy se reforma stává nezvratitelnou a jak toho dosáhnout. Samozřejmě jeden způsob, jak to udělat, je zhodnotit, zda ta reforma přežije změnu vlády, nebo se můžeme zaměřovat na zkušenosti, které máme například v případě usvědčených, stíhaných případů v souvislosti třeba s korupcí. Celkově za to jsme přesvědčeni, že CVM je užitečný mechanismus z evropského hlediska. Je důležité eh, zajistit eh, právní stát ve všech členských státech, zejména co se týká vzájemného uznávání rozsudků. A také, aby se zajistilo, že prostředky z EU budou využívány řádným způsobem. A také je to důležité z hlediska investorů v obou zemích. Je potřeba, eh, aby i oni měli jistotu, že právní stát je skutečností. A teď bych vrátil slovo kolegovi. Ano, děkuji. Jenom abych to tedy schrnul eh, z toho, co zde zaznělo. Eh, řekl bych, že náš závěr je, že CVM byl a je užitečným rámcem pro prosazování reform v Bulharsku a Rumunsku. Eh, fungoval jako jakýsi katalyzátor změn kdy v některých případech by ty změny možná nastaly i tak, ale často by asi trvaly daleko déle, než by byly implementovány. Jinými slovy, eh, tento mechanismus urychluje reformní proces a stimuluje změny. Myslíme si, že významného pokroku došlo v souladu s benchmarky v obou zemích Eh, tedy jak v Rumunsku, tak v Bulharsku. A obě země budou potřebovat čas alespoň do konce aktuálního období komise, aby dosáhly svých cílů na 100%. Podíváme-li se do budoucna, eh, máme v podstatě tři možnosti, které považujeme za vhodné. Za prvé tedy eh, možnost status quo, tedy pokračovat v tom mechanismu tak, jak je teď, dokud nebudou ty benchmarky splněny a pak ten mechanismus bude třeba pozastaven. Nebo ten mechanismus můžeme pozměnit, to je druhá možnost, a nebo můžeme zaujmout úplně jiný přístup. Ve vztahu k těmto jednotlivým možnostem my si nemyslíme, že status quo je nutně to nejlepší. Rozhodně ne nad rámec jaksi krátkodobého horizontu, protože došlo k mnohému pokroku, je potřeba věci aktualizovat aby reflektovali ten pokrok, jakého již bylo dosaženo, ale také, aby se reflektovaly eh, rozdíly mezi oběma těmito zeměmi. Druhá možnost, tedy něco jako CVM, ale nikoli ten samý CVM, eh, třeba, že by se revidovaly benchmarky, nebo že by se stanovily pevné termíny pro dosažení, pro splnění jednotlivých těchto benchmarků, a to snad eh, na příští dva roky a ještě více. To by podle nás bylo asi to nejlepší. Eh, lze si představit i komplexnější mechanismus, který eh, nejen, že by obsahoval tyto dvě země, ale obsahoval by i další členské státy, přičemž to by mohlo být založeno na Evropském paktu pro demokracii, právní stát a lidská práva a základní práva, to je jedna možnost, a nebo by to mohla být nějaká podoba eh, evropských antikorupčních zpráv, anebo by to mohlo dokonce být i rozšíření evropského semestru, tak aby ten zahrnoval i otázky řešené v rámci CVM, anebo kombinace všeho. Zkrátka, že by to mohl být širší přístup, který by více zdůrazňoval monitorování a vyhodnocování opatření ze strany členských států samotných, tedy že oni by měli odpovědnost za to, že ten proces bude pokračovat a že bude náležitě monitorován. A tím pádem by to více leželo na bedrech místních orgánů. Na závěr mi dovolte zmínit dvě takové obecné věci, jak už říkal Štefan. Podle nás je zásadní, aby ten proces byl nejen dokončen, ale také, aby byly konsolidovány ty změny, ke kterým již došlo, jinými slovy, aby abychom dospěli do té situace nezvratnosti. A za druhé, jak jsme také zmínili, klíčem k dosažení té konsolidace a také toho pokroku co do dosažení zbývajících doporučení je přítomnost dostatečné politické vůle, aby se něco změnilo. To je podle nás naprosto zásadní faktor. V obou ohledech eh, vidíme důvody pro optimismus na základě našeho výzkumu. Velice rádi samozřejmě odpovíde, odpovíme na jakékoliv dotazy a ještě jednou vám děkujeme za možnost naši studii představit. Já, herzlichen Dank. Děkuji. Bylo to velmi zajímavé a je to pro nás velmi důležité, neboť sledujeme vývoj v obou zemích a e, to s e, obavami, s již po mnoho let. dála bych, ráda bych dala možnost, aby se zástupci vyjádřili a zde vítám pana Tiva, která je ze, který je ze stáleho zastoupení Rumunska u EU a vítám také paní Frau Giovanna Dotia, která je poradkyní ministerskou rovněž ze stáleho zastoupení a paní Sinmula Stinga rovněž Eh, zastalo zastoupení. Kdo z vás si přeje vystoupit? Prosím. Mulțumesc. <clears throat> Stimată doamnă președinte, European, Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, vážení zástupci členských států a Evropské komise, vážení a milí hosté. Nejprve bych vám rád vyslovil svůj dík, a to jménem rumunských úřadů. Chci poděkovat výboru pro rozpočtovou kontrolu, neboť již uběhlo skutečně 10 let od té doby, co CVM byl uveden v praxi. Děkuji také za výsledky této studie. Nejdříve bych rád podotkl, že mechanismus CVM byl velice důležitý pro konzolidaci našeho reformního procesu a proto, aby se stal udržitelný. Mám tím na mysli zejména reformu soudnictví, boj s korupcí a podporu integrity úřadů v Rumunsku. Informace, které jsme dnes vyslechli, hovoří o velkém pokroku a o skutečnosti, že reformy by měly být nezvratné. To je zásadní věc. Reformy v oblasti justice, ale také v oblasti institucí, to je něco, za co vděčíme zejména aktérům na místě a také spolupráci mezi rumunskou stranou a Evropskou komisí. Jistě Ovšem nezapomínejme také na občanskou společnost v Rumunsku. Té děčíme rovněž za mnohé. Výsledky studie jsou srovnatelné s výsledky studií, které si provedly rumunské orgány, neboť od zavedení CVM, což bylo v prosinci roku 2006, skutečně zjišťujeme dosažené pokroky. Také zprávy Evropské komise v posledních letech hovoří o tom, že většina cílů CBM byla implementována, byla zavedena do národních strategií a politik. Jistě je vám známo, že rumunské úřady a orgány by si přáli ukončení CBM během příštích měsíců. Často jsme se vyslovovali proto, aby konečná doporučení ze zprávy v roce 2017 byla zavedena, tak, abychom mohli hovořit o tom, že veškeré, veškerých cílů bylo dosaženo. Neboť až budeme moci toto stanovit, můžeme doufat, že CBM bude postupně ukončen a doufáme, že další zpráva Evropského komise z roku 2018 to potvrdí. Evropské orgány jsou toho názoru, že Ukončení CVM by mohlo poskytnout Rumunsku stát se eh, státem rovnoprávným s dalšími státy, které mají sice obdobné mechanismy, ovšem mechanismy spíše horizontální povahy. To znamená, že Rumunsko by podléhalo stejným analýzám jako všechny ostatní země bylo by analyzováno v rámci politik a programu Evropské unie a z tohoto pohledu i hodnoceno. Děkuji mnohokrát. To je z mé strany vše. Předsedkyně, děkuji. A e, Bulharsko nechce vystoupit, rovněž bylo pozváno, ale nech přálo se vystoupit. Já bych tedy ráda e, dala slovo poslantu a já sama jsem zpravodajka pro tuto studii. A musím říci, že... A omlouvám se, říká paní předsedkyně, prosím. Oh, excuse me, chair, I... Promiňte, paní předsedkyně, to je poprvé, co hovořím na tomto výboru, takže jsem netušil, co mám udělat, abych si vzal slovo. Každé. A kde jste? Kdo jste, pardon? Já zastupuji bulharské stále zastoupení a tým CVM. Takže vítejte, pravý paní předsedkyně. Děkuji vám, děkuji také členům výboru, děkuji komisi a děkuji zástupcům členských států, které zde jsou, kteří zde jsou. Je pro mne velkou příležitostí a vítanou vyslechnout si tu závěrečnou zprávu. A tato prezentace bude zaslána do Sofie a mohu vás ujistit, že jistě bude přijata s velikým zájmem. S tím, co jsem slyšel, ve většině eh, souhlasím, zejména CVM pomohlo ke katalyzování pozitivních změn v Bulharsku a také pomohlo k procesu kooperace mezi jednotlivými úřady občanskou společností a posílenou spoluprací s Evropskou komisí. Jsem také rád, že jsem slyšel, že řečník uznává, pokrok v boji proti krimi, organizované kriminalitě. Mm, už jsme měli také dosaženo pokrok justiční reformy a mohu vás ujistit, že Bulharsko je odhodláno dosáhnout hmatatelných výsledků na základě těch doporučení mm, tomu se budeme věnovat zejména v těch doporučeních, kde jak si zdůrazněno, že třeba ještě posílit boj proti korupci. A také vítám do konkrétnější zmínku o potřebách konkrétnějších očekávání Bulharska založených na doporučeních, která již byla vyslovena v lednu 2017 jakož i, a o tom se zmínil můj kolega z Rumunska, tak je ta potřeba, jakmile bude uzavřeno CVM, abychom to naprosto zahrnuli do našich aktivit. V tomto ohledu děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, děkuji vám, že jste si vzal slovo. No, dotyč, nejprve tedy dám dotyčným kolegům, nejprve paní kolegyně Makový, nebo chce začít pan kolega Pirinský, prosím pěkně. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych i já vyjádřil vděčnost za práci, která byla vykonána v rámci této zprávy. A také vítám zástupce obou zemí a mm, děkuji za připomínky, které právě učinili. Jak už jste řekla, eh, to, tento mechanismus pro, nebo ověření mechanismu pro spolupráce, pro spolupráci se eh, byl mimořádně významný během toho desetiletého období v Bulharsku, to tedy mohu konstatovat a samozřejmě i v Rumunsku. Eh, možná já si nejsem jist, zda autoři zprávy, hm, protože datum bylo 19. ledna, ale já nevím, do jaké míry byli schopni zahrnout také nejnovější vývoj v Bulharsku související s tímto tématem. Zástupce bulharského zastupitelství už se zmínil o tom, že se teď eh, završují a budou implementovat významné kroky týkající se specifických kroků v boji proti korupci a praní špinavých peněz na vysoké úrovni. A samozřejmě to bylo také tématem velice vážných diskusí, rozprav v parlamentu i ve společnosti. A v zásadě eh, jednou z nejvýznamnějších záležitostí, o které se diskutovalo, bylo, eh, eh, jak ustanovit tuto agenturu a jak určit jeho ředitele. A otázka je, zda by to tedy mělo být, zda by tento měl být jmenován prezidentem jakožto nejvyšším státním ústavním činitelem, ale v rámci navrženého právního předpisu to vypadá, že šéf této agentury by měl být zvolen v parlamentu. A ta logika souvisí s tím, co už tady zaznělo, ty ještě nedostatečné výsledky související prostě s čelením korupci. Legislativa existuje. V minulých letech došlo ke schválení celé řady zákonů. Byla vytvořena řada grémí, která se zaobírají bojem proti korupci, ale tento proces byl, no, neli těžkopádný, byl obtížný vzhledem k politickým blokacím, protože v parlamentu dokonce před několika dny byla vyslovena nedůvěra ze strany opozice vůči vládě právě související s případy korupce, která nebyla dostatečně eh, zlikvidována. Bohužel ve společnosti tato celá rozprava byla vnímána jako spíše vnitřní politické boje, než jako něco, co by vedlo eh, k vytváření společné vůle pro překonání korupce. A to je skutečná výzva, které čelíme. Eh, v tomto ohledu mám několik otázek na autory studie. Zmínili se o tom, a jako logicky je to správné, že mechanismus jako takový působil jako katalyzátor, ale nevím, zda se domnívají, že, re, po, že opakování vypracování těchto zpráv se nestalo určitou rutinou, eh, která tak trochu narušuje efektivitu eh, v nich obsažených doporučení. Za druhé, Nejsem si jist, eh, to středisko pro strategii a evaluace eh, mm, Oni se soustředili tady na zásadní službu pro strategické aktivity v boji proti korupci, ale zajímalo by mě, zda se netázali sami sebe, zda toto je nejlepší způsob, jak se pouštět do boje proti korupci v takových zemích, jako je Bulharsko a Rumunsko, jako specifické případy. Nebylo by bývalo lepší podívat se eh, na to takovým komparativním přístupem, jak to vypadá v Evropské unii, eh, protože eh, tomuto problému samozřejmě čelí různé země v různém rozměru. Poslední výzvy, kterým čelila Evropská unie, týkající se vlády práva a efektivní implementací zásady vlády práva, no já jsem si kladl otázku sám sobě, zda bychom neměli zvážit jaksi změnu úhlu pohledu, aby docházelo spíše ke komparativní evaluaci, která země je úspěšnější a která méně Eh, jako takové monitorování, jak to vypadá s tou vládou práva v jednotlivých zemích. A eh, v těch jednotlivých oddílech této studie jsou obsaženy závěry a doporučení ve dvou verzích. A domnívám se, že v té druhé verzi tam je návrh mm, Eh, který eventuálně naznačuje změnu nebo rozšíření horizontu této práce. A na základě těch dvou otázek, které jsem položil, bych se rád zeptal na to, zda se autoři dívali také na tu zprávu potírání korupce ze strany korupce, komise promiňte, z roku 2014. Eh, to bylo pouze jedna, jedna, mm, jedno zveřejnění po té, co v roce 2011 padlo rozhodnutí o tom, že se na tom bude pracovat. Pan místopředseda Timmermans napsal v roce 2015 dopis, eh, dopis předsedovi výboru Libe a řekl, že už takovým zprávám nedojde. Ale že nějaké obavy týkající se korupce či potírání korupce bude začleněno do evropského semestru v rámci specifických doporučení jednotlivým zemím. A já si myslím, že je důležité dospět k nestranému hodnocení jak tohoto mechanismu, tak jak si těch obecných výzev, tak aby skutečně země byly schopny hodnotit sami sebe za prvé na základě objektivního hodnocení, ale za druhé v rámci eh, toho srovnávacího hodnocení, jak to vypadá v Evropské unii. Takže to, toliko mé připomínky. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně Makovaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. První otázka, kterou bych eh, ráda položila, je toto. Ráda bych věděla, jak autory studie došli k takovýmto závěrům, neboť eh, musí přeci zohlednit i to, co se událo v Rumunsku v roce 2017 a v roce 2018 během ledna došlo ke změně záchonu. Bylo to velice pomalé zadními vrátky neproběhly konzultace s občanskou společností, s veřejností a neobrátili se ani na státní zástupce. Vnímali jste protesty státních zástupců, kteří protestovali na schodech státního zastupitelství. Sledovali jste vše toto, neboť to, co jsem tady se doslechla z té studie a cituji, nezávislost justice je zarušená v Rumunsku Nemám pocit, že by tomu tak přesně bylo. Tak to prostě není. Není to pravda. Eh, to platilo do konce roku 2016, ale od začátku roku 2017 to už vůbec neplatí. Zcela naopak tři nové zákony v oblasti justice byly radikálním způsobem změněny a tím eh, začala justice podléhat politice. Kdo to změnil? Současná vláda, koalice socialisté PSD a ALDE. Proto státní zástupci Eh, před státním zástupitelstvím protestovali. A další záležitost. Velice se změnil i trestní zákonník a taky trestní soudní řád. Týká se to velmi korupce. Nyní bude mnohem jednodušší eh, činit korupci. Byly předloženy například pozměňovací návrhy pro zákony, které se týkají korupce, v tom smyslu, aby se změnily postupy trestního šetření a trestních eh, soudních řízení. Například je možné, když někdo někoho eh, jak si podmaže, poskytne mu úplatek, tak eh, to již neplatí za korupci. Pokud například vy pošlete peníze svému bratrovi a ten bratr někomu za něco zaplatí, co je výhodné pro vás, tak to již není trestný čin. A před nebo skutečnost toho, že předseda rumunského senátu musí před soud, to je, již, trvá již dlouho dobu, kvůli lžému výroku. Co udělali poslanci během roku 2017? Změnili zákon a živý výrok či křivá eh, výpověď je nyní výjimutá z trestního zákonníka. Což tedy znamená, že v Rumunsku, ať je to již občanský proces nebo trestní proces, v obou případech platí, že můžete lhát, falešně vypovídat, jak chcete. V Rumunsko to není trestní čin. Takto byl pozměněn trestní zákonník. A ptám se vás, hovořili jste s lidmi? Hovořili jste s těmi protestujícími občany? To byly stovky tisíc lidí, kteří vyšli do ulic také v roce 2017 a rovněž nyní v lednu přednedávném v roce 2018. Proto vás e, eh, vzvu do třetího patra tam je výstava, kde vystavujeme fotografie protestujících lidí v Rumunsku a tito lidé říkají, že chtějí justici, spravedlnost a ne korupci. Já tady celou situaci vidím zcela jinak, než jak to je zobrazeno ve vaší studii. Realita je jiná. Mohla bych vám tady dát ještě mnoho dalších příkladů snahy změnit trestní zákonník. Jsou to návrhy, které pokud projdou, tak eh, z Rumunska udělají ráj porušovatelů zákona. Neboť z naší země bude země, kde není vůbec problém zákon porušit, neboť nikdo takového člověka trestat nebude. Již dnes existují zákony, které omezují možnost vyšetřování. Ty říká, že vyšetřovat je udělat někde problém, mm, někoho vyšetřovat lze pouze v případě, že mu to předem oznámíte, že mu předem oznámíte, budete vyšetřován. A to samozřejmě také ovlivní soudní spolupráci mezi e, členskými zeměmi EU. Pokud například bude zahájeno vyšetřování v Německu či ve Španělsku, tak v Rumunsku pak bude pozastaveno, neboť v Rumunsku platí ta povinnost, že je i hned třeba informovat o vyšetřování ty osoby, kterých se to týká. Musíte jim i hned sdělit, že e, bylo pro ním zahájeno vyšetřování v oblasti trestní. Líder socialistické strany, což je v Rumunsku šéf frakce, je rovněž předmětem podezření z korupce a praní špinavých peněz. Rovněž je podezírán z toho, že nevěřil evropské peníze, více než 21 milionů eur. Toto vyšetřování vede OLAF a proto je zde snaha o změnu trestního zákonníka v Rumunsku nebo na národní úrovni. Je možné pozměnit zákony tak, aby eh, ten socialista, ten eh, šéf frakce zůstal bez potrestání. Toto je situace rumunská v roce 2017 a 18. Politici této země jednají proti zájmu Rumunska. My ale nechceme být zemí, pachatelů. Chceme být e, zemí spravedlivou, kde pokud někdo poruší zákon, tak je potrestán a dostane se před soud. A ještě krátká otázka, já vás neznám. Také neznám váš institut, ale ráda bych se vás zeptala, doslechli jste se něco o tom, jak v Rumunsku byla zavedena směrnice o vlastních statcích. Jak tato směrnice respektive byla v Rumunsku implementována? Dosud eh, totiž nic implementováno nebylo, ta směrnice zatím existuje pouze na evropské úrovni a pokud vím, tak 99% této směrnice ještě vůbec nebylo převedeno do národní legislativy. Tady se jedná o, o konfiskaci majetku v této směrnici a je třeba dbát o to, aby věci, které zavádíme na národní úrovni, eh, promiňte, na evropské úrovni, byly rovněž odpovídajícím způsobem implementovány do vnitrostátního práva. Eh, když hovoříme o korupci a podvodu, musíme se také zabývat zadáváním veřejných zakázek a připomínám, že před třeba dny pan Timmermans kritizoval Rumunsko kvůli tomu, že v této věci v Rumunsku nedochází k pokroku, ale naopak ke krokům zpět. Bylo to takové varování naší země. Pan Timmermans varoval tím, že dochází tedy k zhoršení situace, ale toto je vše důsledek právě těch změn v trestním zákonníku a v trestním soudním řádu. Prosím vás ještě jednou, hovořte s lidmi přímo na ulici. Zeptejte se jich, co si o tom myslí. A ještě se obracím na kolegu ze stáleho zastoupení Bulharska. Rovněž bych mu ráda položila otázku. Výsledky se měří pouze čísly, ne, nepopisuje se to slovy, pouze se to někam vyplní, ta čísla. A ptám se, kolik osob bylo postaveno před soud kvůli eh, velkým případům korupce a kolik z těchto osob skutečně skončilo ve vězení. Děkuji předsedkyně. Děkuji, abych ráda nyní předala slovo oběma autorům studie, aby mohli zareagovat na dotazy. Takže prosím. Uh, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Já bych zareagoval na komentáře bulharských zástupců. Ano, pardon, pana bulharského poslance, ano. Možná, že to na těch snímcích nebylo dost patrné, ale uvidíte to v závěrech naší zprávě. Jsme přesvědčeni, že zde je důvod pro přijetí toho komparativnějšího postupu. Vy jste to zmínili, takový ten odlehčený přístup, který by pokrýval více členských států, přičemž jsme poukazovali na některé možnosti toho, jak by to mohlo vypadat. Zmiňujeme unijní pakt pro demokracii, právní stát a základní práva. A rovněž konstatujeme, tady ve snímkách to není, ale ve zprávě ano, že ta zpráva o potírání korupce, ta byla eh, jaksi zrušena, už se, už se nesepisují tyto zprávy, takže to by mohlo být i obnoveno a do toho by se právě mohl transformovat CVM aby se zajistilo komplexnější monitorování ve všech členských státech, ale prozatím jsme přesvědčeni, že je důležité pokračovat s monitoringem implementace reform, které řeší nejnovější doporučení Evropské komise, která byla vydána před rokem a to by mělo i nadále být i zaměření alespoň eh, po zbytek mandátu této komise a pakliže se objeví hmatatelné výsledky, co se týká alespoň většiny těchto doporučení, tak bychom minimálně mohli zvažovat, že bychom aktuální CVM, tedy to, jak je ten mechanismus nastaven, nahradili systémem jiným, který by, který by pokrýval všechny členské státy. Když dovolíte, já bych tam něco dodal co do těch otázek, které se týkaly Bulharska, eh, Rumunska, pardon, omlouvá se řečník. Uvědomovali jsme si, ty demonstrace, my jsme tam tehdy nebyli, ale věděli jsme o nich, eh, o těch demonstracích, které proběhly poměrně nedávno. Samozřejmě také víme, že celá ta otázka toho, zda CVM má ten žádoucí dopad nebo ne, otázka velice kontroverzní a eh, jak si odpovídá se na ní nejednotně, tedy eh, proto jsme hovořili s tak širokou paletou lidí. V hodnocení jsme se snažili zaměřovat na to, co se dělo v posledních deseti letech a na základě změn, které za to období proběhly, máme pocit, že můžeme být i optimističtí, ale to neznamená, že neexistuje riziko regrese. My to pečlivě sledujeme a doufám, že to z té zprávy bude jasné. to bych, tím bych možná skončil, pokud budou další dotazy, pokusíme se také odpovědět. Paní kolegyně Makové ještě. Děkuji vám. Já jsem bohužel příliš té odpovědi nepochopila. Z toho, co řekl autor studie, vy jste řekl, že jste hovořil s lidmi na ulici a že tam panovaly kontroverzní názory. Eh, není nic kontroverzního na to, že lidi šli na ulici, ty jsou tam pořád a ptají se, jak to vypadá a přejí si spravedlivou justici. A ráda bych vám připomněla, že ve všech vašich zprávách již celá léta se jasně odděluje mezi institucemi, které aplikují právo, jako například eh, Úřad pro potírání korupce a politické vůli bojovat proti této korupci. Tady se naprosto eh, tady se táhne jaksi jasná linie mezi těmi dvěma záležitostmi eh, byli ministři, kteří byli posláni před soud, kteří byli odsouzeni existují premiéři či prezidenti fotbalových klubů a tak dále, kteří již sedí za mřížemi, přičemž v Bulharsku i v jiných zemích i v středu, e, v centrální Evropě takové případy neexistují. Ne, že by ne, tam neexistovala žádná korupce, ale právě protože šetření tam neprobě, ne, nešlo až tak daleko, jako u nás. To znamená, instituce v Rumunsku i zpráva CAVM říká, ano, dobrá práce, ale politická vůle bojovat proti korupci takřka tady neexistuje poslední práce se naprosto, práci se naprosto jasně ukazuje, že politická vůle klesla. Dokonce se hovoří o tom, že politická vůle eh, pracuje spíše pro korupci a proti antikorupčním zákonům. Do roku 2016 všichni, kteří byli u moci, Eh, nebyli samozřejmě rádi před soudem, ale někdy se jim nepodařilo a někdy nechtěli legalizovat takové trestné činy. Ale od roku 2017, od té doby, co jsou u moci socialisté a ALDE, se zdá, že už nic není důležité. Třeba, že Evropa by nás nechala někdy padnout, to je vůbec nezajímá. Eh, možná, že byste si měli přečíst sevem zprávy za poslední deset let, abyste viděli, že tady žádná kontroverze není. Vždycky bylo problémem, jak vypadá politická vůle. Eh, politici mají eh, nástroje, jak zastavit korupci. Někde to politici dělají, v některých zemích nikoliv. Záleží to také na cti těch politiků na jejich čestnosti a bohužel v minulém roce to ta, nebo v minulých letech to neexistovalo. Oni teď chtějí také dělat všechno pro to, aby jim nebyl zabaven jejich majetek, aby se nedostali před soud. Já jsem se dala také na seznam řečníku jako zpravodajka. Když e, si pročteme zprávy za posledních deset let, tak se člověk táže, co jsme dosáhli do teďka. Hmm. Ráda bych věděla, jak to tedy pokročilo? Snad to pokročilo, ale jak? Zda se mechanismu pokročilo, jak si posílit reformní síly. Všude existují lidé, kteří chtějí, aby jejich země dosáhla pokroku. A je zda takovýto lidé byli podpořeni tímto mechanismem, aby došlo také k profesionalizaci byrokracie. I tady jistě existují lidé, Eh, kteří chtějí postupovat podle pravidel, protože jinak by na to doplatili a mm, víme z historie, že jsou vždycky lidé, kteří chtějí, aby v zemi došlo k pokroku. Důležité, nevím, eh, a tady bohužel s oběma zeměmi se nakládalo stejně, ale eh, obě země jsou velice odlišné a to jsme, myslím, věděli od začátku. Stejný fokus, nasazení stejných brýlí, samozřejmě vedlo k, určit, k vzbuzení určitých negativních emocí. A e, Chor- Chorvatsko nedostalo tento mechanismus. A teď otázka je, e, jak důležité by bylo použít tento mechanismus při dalším rozšiřování, nejenom na západní Balkán, ale také na tyto dvě země musíme se přece snažit o to, abychom dále rozvinuli ten mechanismus, chceme-li docílit lepších výsledků. Teď tady máme určitý problém, jak už jste se o tom oslovil a to tady zaznělo a to je stupeň politizace, který byl obrovský od začátku. Já si s hrůzou připomínám slyšení, které jsme kdysi měli. Bylo to dobré slyšení, ale ten boj, který předtím probíhal, no to radši nechci vzpomínat. Já jsem stále ještě nepochopila, co jsme vlastně dosáhli, čeho jsme dosáhli v oběma zemích. A pakliže ano, trvale udržitelné, je to nezvratitelné, protože ta nezvratitelnost je důležitá. Jinak se musíme tázat, no jak to vypadá, když se věci jdou upravit nebo rozhodnou v politice jenom jednoduchou většinou. Ráda bych tedy věděla, co je nezvratitelné a co nikoliv, a o jak, v jakých otázkách se vůbec nepokročilo? V Bulharsku například eh, ta otázka soudců anebo vliv generálního prokurátora. Hm. Otázka je, proč v těchto bodech se ničeho nedosáhlo. Ty, kde jsme ničeho nedosáhlo a kde, v jakých bodech se musíme ještě postarat o to, aby se něčeho dosáhlo v těchto oběma zemích. Mě úplně jedno, kdo tam vládne. Já jsem udělala zkušenost po desetiletém pozorování, že tedy tam k velkým rozdílům nedocházelo, eh, eh, protože každý politický směr má své síly a své slabiny. Eh, kolega Pirinský ještě hovořil o boji proti korupci. Otázkou je, co bychom mohli udělat v této oblasti lépe, abychom dosáhli lepších výsledků. Teď dostanete slovo vy na odpověď a potom samozřejmě dostane ještě generální ředitelství komise slovo, eventuálně samozřejmě oba zástupci těch o, generálních zastupitelství. Ale aha, Monika Makovej se ještě jednou hlásí. Bohužel neslyšíme paní poslankyni. Bez mikrofonu. Za druhé, ráda bych naprosto jasně prohlásila, CVM pomáhá obojema zemím. Bez CVM bychom v Rumunsku neměli vůbec eh, tu směrnici o potírání korupce, ta by byla úplně zrušená a to pomohlo změně eh, řady věc, takže díky bohu to máme. Mělo by to jistě pokračovat, dokud všechny benchmarky nebudou nezvratitelně jaksi zlepšeny a zavedeny, uskutečněno to, co je v těch doporučení. Eh, a my můžeme to dokázat na číslech. Máme zhruba 30 ministrů, kteří byli odsouzeni a sedí ve vězeních. Máme zhruba 9, 90 členů po, po, poslanecké sněmovny, kteří byli posláni do vězení a myslím, že 88 soudců a, a, a žalobců, státních zástupců bylo posláno do vězení, čili to prokázalo, že instituce pracují. A e, právě ti soudce, díky práci soudců a státních zastupitelstvů a ti vlastně e, dostali odvahu a byli podpořeni na základě e, toho mechanismu. Eh, nepracovalo, nefungovalo to v případě, kdy tady nebyla, zba, kdy nebyla odstraněna imunita. Tam to nešlo, ale jinde to fungovalo. A já si myslím, že jako když se podíváme zpět na těch deset let, tak k těm nejhorším změnám dochází teď. Eh, Timmermans před dvěma dny zveřejnil nějakou zprávu a to jakoby vyšlo do prázdna jako zástupkyně lidu, protože politici nereprezentují Rumunsko, lidé reprezentují Rumunsko. A lidé eh, musí mít fungující systém spravedlnosti a proto musím zopakovat, ano, CVM pomohl, ano, chceme, aby se se CVM pokračovalo Eh, tito politici to tam dnes, ale buchuje se tam budou zítra a pozítří, ale CVM zůstane. Budou se splňovat nějaké beč marky nebo ne? Co je teď? Stačí to nebo ne? No, já čekám také na názor bulharského zástupce tady. Děkuji vám. Yeah, I just want to... Dobře, já bych rád eh, zmínil ten bod eh, co se týká té nezvratnosti reform. V první řadě, čeho dosahujeme, já bych rád upozornil na poměrně extenzivní tabulky z té zprávy, kde informujeme o těch eh, změnách právního systému, které byly za posledních deset let přijaty v obou zemích. A co se týká nezvratnosti těch reform, jak jsme řekli na úvod, eh, ano, je složité říci, ano, a odteď eh, si můžeme být jistí, že ty reformy nikdo nezvrátí a ten nedávný vývoj, který tady byl nastíněn zejména v Rumunsku, ukazuje, že to je velice naléhavá otázka. Ale jedna věc, která je velice důležitá, jsou právě ty zkušenosti, tedy ta judikatura v případech korupce. Tedy Jde o to ukázat, že ty nové zákony se také konzistentně aplikují. A poté samozřejmě korupce existuje bez ohledu na to, kde je zrovna u moci, ale přesto je důležité, aby změny ve vládě nevedly jaksi k naprostému, naprosté reverzi těchto programů. Tyto reformy musí přežít několik vlád a oni už několik vlád přežili což je podle mě dobrým znakem jejich nezvratitelnosti. Nakonec, minimálně v Bulharsku, někteří upozorňovali na to, že je určitý problém s tím, že soudní procesy nejsou úplně odpojeny od politiky, občas soudy čekají eh, na výsledek voleb. A to musí přestat, abychom ukázali, že justice je skutečně nezávislá. Děkuji. A mě dovolte jeden obecnější bod, co do toho, co můžeme považovat za něco, co je nezvratitelné, a to platí vlastně pro obě země. Řekl bych, že asi nejdůležitější věcí v tomto ohledu je, že nezvratitelnými se stala očekávání lidí. Hovořím teď o těch demonstracích a jiných manifestacích, ukázek nespokojenosti co do té možnosti vrátit se zpět. To je podle mě velice důležité. CVM poskytl takový rámec pro to, aby lidé věděli, co mohou v rozumné míře očekávat co do jaksi veřejného chování činitelů a právního státu. Řekl bych, že to sebou přineslo jakousi úroveň povědomí ohledně toho, co se děje v rámci toho celého procesu, což by jinak nebylo vůbec jednoduché získat. A proto si myslím, že ačkoliv, jak jsme se snažili ukázat, došlo k pokroku, ale není to dokonalé a existují určitá rizika, řekl bych, že jedna věc, která je nezvratitelná, jsou očekávání občanů obou zemích. Co do toho, co mohou rozumně očekávat od těch, kteří jim vládnou. Děkuji. Ráda bych dala slovo ještě zástupcům bulharské vlády, eh, abyste odpověděli, případně mohli ještě zareagovat na jiné komentáře. Děkuji, paní předsedkyně. Abych reagoval na otázku ohledně případů korupce. Ehm, obávám se, že sebou nemám potřebné statistiky. Nicméně mohu vám říci, že počet rozsudků je stabilní za poslední tři roky. Podobně jako objem konfiskovaných prostředků. Pokud vím, eh, od roku 2012 až doteď eh, je počet rozsudků v oblasti organizovaného zločinu eh, někde mezi 20 a 70, ale statistiku ohledně korupce s sebou nemám. Dobře, tak kdybyste měli konkrétnější čísla, bylo by to hrozně hezké, kdybyste nám něco třeba mohli poslat. Já jsem si jista, že něco máte. Prosím, eh, najděte to a pošlete nám to. Děkuji. Pan Pirinský. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dovolte mi zareagovat na některé komentáře. Ohledně té nezvratitelnosti, já bych souhlasil s tím, co říkal pan kolega eh, z CVM, tedy jde o ta očekávání. Je pravda, že v naší společnosti narostlo určité odhodlání, nejen očekávání, ale odhodlání, že dojde k hmatatelným změnám situace, která se obecně považuje za velice problematickou. V tomto ohledu, a opět i zde bych odkázal na nedávné a poměrně značné demonstrace v hlavním městě, že jde také o ochranu životního prostředí. Tam je to jeden případ eh, jaksi vybudování lyžařského střediska konkrétně, kde se objevují obavy ohledně velice problematický druh korupce. Nicméně, k čemu to všechno vedlo? Ta firma, která tam investuje, je offshoreová firma a je to právně zavedená offshoreová firma, takže ten argument je v podstatě, no dobře, a kde je tedy ten problém? A to je jenom tak pro ilustraci toho, o čem jsem hovořil já, tedy že eradikace korupce se musí řešit z všech možných hledisek. A to i z hlediska mechanismů, které umožňují, aby k takovýmto případům vůbec docházelo. Bylo by korektní porovnávat praxi v určité zemi s celkovým kontextem jednotlivých případů, protože já sdílím ty obavy těch, kteří demonstrují, jsem přesvědčen, že že tato firma je zaregistrována, kdo ví, kde je jenom taková výmluva, nikoho nezajímá, čí ta firma je a co vlastně dělá. Nicméně, z hlediska litery zákona to není porušení práva, takže Opět, to je otázka aktualizace procesů, mechanismů, ale i možného pozměnění právních mechanismů, abychom bojovali s tím, co, eh, je, eh, co leží na srdci tomuto výboru, tedy nevhodné, nesprávné nakládání s evropskými penězmi. Děkuji. Paní Makovej. Ne, Eh, já myslel, že už nemáme čas, tak děkuji. Máte pravdu. Jediná věc, kterou souhlasím, je toto. To, co je nezvratné, je skutečně ta vůle lidu rumunských občanů neopustit evropskou hodno, evropské hodnoty, Evropskou unii. Přejí si lidé, si přejí reformy. Lidé chtějí, aby justice, spravedlnost byla stejná pro všechny. A také chtějí pokročit. Chtějí, aby se věci vyvíjely dál, vpřed. Chtějí, aby evropské fondy již nebyly tak drancovány a tak dále. Rimonsko je první země na celém světě, kterou opouští lidé právě kvůli tomuto problému, který hned po Sýrii, kde lidé odcházejí kvůli válce. Lidé nyní vyšli do ulic, demonstrují a co mají v rukou? Eh, Prapor Evropské unie? Buď je to tedy rumunská vlajka, anebo vlajka EU, kterou třímají během demonstrací. Tady to vidíte přesně na této fotografii, já vám to ukážu, ukážu to našim expertům a dalším. Zde vidíte tu mladou ženu, která je oblečená přímo do evropské vlajky. Jak vidíte, je velice rozčarovaná, zklamaná z toho dění v zemi. A ukážu je tedy, jak situace vypadá. Děkuji. Bei mir, nein, bei mir aus dem, auf dem, das genau. Já, generální sekretariát komise měl nyní vystoupit, jestli to správně mám zde zaznamenáno. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ano, děkuji, děkuji. V první řadě bych rád přivítal fakt, že váš výbor zadal tuto studii, tuto zprávu, protože je evidentní, že to eh, zapadá naprosto eh, hladce do přístupu komise jako takové, eh, tedy po deseti letech přeskoumat, čeho CVM dosáhl a jak jej lze dále rozvíjet. Váš výbor si jistě dobře pamatuje, že na začátku loňského roku jsme připravili zprávu, která zaujímala poněkud jiný přístup v porovnání s těmi zprávami, které zde byly v minulosti. Byl to takový ten nadhled za posledních deset let, kde jsme se mohli jaksi podstatněji zaměřit na ty změny, ke kterým došlo eh, jaksi v pozadí celé záležitosti. A rozhodli jsme se také postupovat poněkud jinak co do budoucnosti tím, že izolujeme určitá klíčová doporučení, jejichž implementace by nám umožnila ukončit mechanismus CVM, pokud nedojde k těm retroaktivním krokům v klíčových oblastech, které jsou předmětem tedy toho hodnocení z ledna loňského roku. E, řekl bych, že tato touha vidět dlouhodobé dopady že se ta touha jaksi projevuje v té studii vámi zadané a řekl bych rovněž, že tato zpráva jasně hovoří o konkrétních vlastnostech CVM a o okolnostech, za jakých byl CVM spuštěn. Tehdy se jednalo o hodně neobvyklou formu spolupráce, než jak by to bylo vnímáno prismatem dnešního světa a jednalo se tím pádem o zcela nový přístup, jak zacházet s členskými státy ve věci spolupráce v naprosto zásadních tématech a tématech velice citlivých, důležitých pro společnost. A tím pádem zcela nutně za ta léta to znamená, že způsob, jakým komise vykonávala svou funkci, se i nadále prohru, prohluboval a vyvíjel. To je pak možná zdrojem eh, určitých těch pocitů, že komise šla až příliš daleko, že ty původní benchmarky až příliš změnila. Nicméně my jsme vždy velice akutně cítili, že je potřeba zachovat ten původní přístup v té věci. Co do eh, toho dlouhodobějšího horizontu, co do těch reflexí, které tady zazněly, možná si vzpomínáte, paní předsedkyně, že eh, v loni na podzim, když předseda Juncker hovořil o stavu Unie, rozhodl, že na podzim letošního roku předložíme dokument, který se bude zabývat prosazováním právního státu a já jsem si jist, že CVM do tohoto procesu bude velice ceným vstupem. Takže bych řekl, že ta zpráva a to, jakým způsobem schrnuje fungování a dopady mechanismu CVM, Nechci samozřejmě říkat, že to byl dokonalý proces, že odpověděl na všechny otázky. Nicméně takto to vnímáme i my. Úkol to byl náročný a řekl bych, že ten způsob, jakým ta zpráva hovoří o přínosu CVM, je velice dobrý způsob, jak celou situaci nastínit. Jde samozřejmě o spolupráci eh, politického světa a ostatních klíčových zúčastněných stran přímo v terénu. A my si myslíme, že se nám podařilo těmto klíčovým aktérům eh, pomoci spolupracovat s danými vládami, ale i s občanskou společností v rámci CVM. A nakonec Řekl bych, že souhlasíme s tím názorem, že ta nezvratitelnost a potřebné zkušenosti, potřebná judikatura v této oblasti jsou naprosto zásadní, abychom konsolidovali tyto změny. Pro nás je velice složité být si jistí, získat absolutní jistotu. Vždy to bude předmětem nějakého hodnocení, tedy to, jakým způsobem Eh, se ty reformy ujaly. Ale svým způsobem to vidíme v té kontinuitě eh, té judikatury a v té judikatuře jako takové v těchto případech a souhlasil bych, že to vidíme také v očekáváních, tak jak o nich tady hovořili jak poslanci, tak autoři studie. A myslím si, že když se zaměříme na eurobarometr, jaký komise provedla, tam je dobře vidět, jak moc eh, se občané těchto dvou členských států dostali do situace, kdy spojují tyto otázky s působením Evropské unie. A to je pro nás to klíčové, na čem budeme stavět. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že CVM vám poskytlo alespoň nějaké odpovědi na vaše otázky. Takže my vycházíme z toho, že mechanismus bude pokračovat a ještě jsme nehovořili o otázce, co je s evropskými penězi. Když se podívám na čísla komise, myslím, že je tady taky paní Alda Busket, která se vždycky dívá na ta čísla, je tam vždycky všechno v pořádku. Korupce je tedy v, obě, v obou zemích mimo eh, čerpání evropských fondů, no to vám přece nemůžete vykládat. Eh, možná, že pane Slize, byste k tomu ještě mohl říci, co se týče dalšího vývoje mechanismu, jakým směrem by si komise mohla představit další rozvoj tohoto mechanismu. Mohla bych vás ještě jednou poprosit k tomu? No, naše záměry eh, v té loňské zprávě byly být co nejspecifičtější eh, co do toho omezeného počtu doporučení a tím pádem, eh, abychom poskytli jasný seznam kroků, které je potřeba podniknout, ale které také si žádají určitý stupeň politických závazků. Takže to třeba bylo poněkud jaksi přesnější co do těch doporučení, jaká se objevovala v minulosti, ale také si to žádalo skutečnou snahu. A to bylo klíčové v rámci toho našeho postupu, v rámci toho našeho uvažování. Další prvek v těch doporučeních, o jaký jsme se snažili, bylo jaksi um, vystavit ta doporučení ohledně rámců, ohledně zakládání těch institucionálních pojítek, která vytvořila takový ten stupeň trvalosti. Tedy, že instituce se vlastně vyzývaly k tomu, tak abych tak řekl, aby sami brali odpovědnost do svých rukou s tím záměrem, že to pak pomůže dlouhodobé udržitelnosti. Je jasné, že nelze spoléhat do nekonečna na systém, kde je hlavním subjektem někdo zvenčí. Je potřeba spoléhat na aktivitu samotných institucí a klíčových zúčastněných stran uvnitř daných států, které pak danou problematiku budou považovat za svou a budou ji nadále prosazovat. To byl tedy přístup, o který jsme se snažili, tedy rozvinutí toho smyslu že eh, toho pocitu, že ta práce je, aby se tak řeklo, upřímně internalizována, že tedy se bude do budoucna možné spoléhat na domácí instituce. Doufám, že už je to jasnější. Ja, danke schön. Děkuji mnohokrát. Mm, při té otázce, co teď budeme dělat, mě nic nenapadá, ale jistě ještě o tom popřemýšlíme a poradíme se o tom, co bychom měli udělat, abychom s tou věcí trochu pohnuli dopředu. Především uh, abychom dostávali také lepší výsledky a lepší podklady, jak to vypadá s čerpáním evropských peněz. Děkuji autorům studie, děkuji zástupcům zastupitelství z Rumunska, z Bulharska, zástupcům komise. Tím jsme dospěli k závěru tohoto bodu pořadu jednání. A teď pokračujeme čtyřkou, zvláštní zpráva EUD Operační účinnost krizového řízení ECB pro banky. Pan Kadiv je zpravodajem. Eh, u nás ho eh, pana Kardifa poprosím o krátký úvod. Eh, týká se to vlastně zvláštní zprávy. Prosím. Thank you. Um, Děkuji mnohokrát, budu stručný. S radostí vám představuji naši zprávu ohledně operační účinnosti krizového řízení ECB pro banky. Jedná se o třetí audit v rámci takového balíčku souvisejících produktů, které se zabývají dohledem nad bankami, všeobecným nastavením dohledu, o kterém jsme informovali ve, zprávě, ve zvláštní zprávě 29 2016. Jde o systém nakládání s bankami v situaci, kde dochází k rozvoji rizik a k jejich posilování. A pak také jde o to, co s bankami, když eh, se chystají ba- zbankrotovat, respektive když jim bankrot hrozí. To byl audit ESRB, který jsme vám představili zhruba před dvěma týdny. U tohoto auditu jsme přeskoumávali provozní eh, eh, účinnost řízení ECB v rámci jednoho konkrétního úkolu, tedy řízení krizí. To zahrnuje hodnocení krizového plánu bank, aby byly připraveny na krizové situace a zahrnuje to také proces identifikace zhoršující se situace, zejména finanční situace dané banky, tak abychom mohli zareagovat, pakliže to bude nutné. Celkově vzato jsme zjistili, že ECB má stanovený dostatečný rámec pro procedury řízení rizik. Organizační struktura a zdroje ECB pro hodnocení eh, těch recovery plánů a dohled nad bankami v krizových situacích jsou dostatečné. Nicméně jsme eh, dospěli k několika zjištěním. Za prvé, proces ECB pro hodnocení eh, těchto plánů bank, jak jsme řekli, je pozitivní. Monitorovací procedury jsou k dispozici, jsou k dispozici náležité nástroje a pokyny. Nicméně objevují se určité problémy a v rámci jejich řešení jsme doporučili, aby ECB poskytla dodatečné pokyny ohledně kalibrace indikátorů plánu na obnovu a aby lépe využívala tyto plány v rámci identifikace krizí. Zjistili jsme, že ECB a její operační rámec pro řízení krizí má určité problémy a jsou zde určité znaky neefektivní implementace. Čili eh, hodnocení a Eh, cílem je, ještě nebyl stanoven přesně ten soubor, ale ECP eh, e se těmto problémům věnuje, dává dohromady stav, eh, aby se tím zaobíral a diskutují o nejlepších opatřeních. co činit eh, s bankami, které jsou ohroženy nějakým pádem. ECB má už eh, specifické metody, které jsou obsaženy v podkladech. Navzdory zlepšení minule ECB ještě nesplnila všechno, oč jsme požadovali. Některé některé z informací, o které jsme žádali, nebyly kompletně e, zaslány. Mm, závěry z tohoto auditu jsou k dispozici, ale nebyli jsme schopni přeskoumat, jak se jak fungoval management ECB v praxi při realizaci těch doporučení je třeba, aby příslušné instituce spolupracovaly a v naší zprávě jsme našli eh, prostě údaje o tom, že ta spolupráce ještě není dostatečná. EUD a ECB eh, by mohly zlepšit svou spolupráci a komunikace mezi těmito institucemi musí být rovněž zlepšena a já rád konstatuji, že jak EUD, tak ECB spolupracují na zlepšení této situaci. Možná, že určité změny budou také nezbytné. Eh, je třeba eh, si uvědomit, že relevantní legislativa tady existuje, ale je třeba ji lépe prosazovat. A taky to je součástí našich doporučení. Eh, tolik tedy z mé strany v tuto chvíli. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, paní předsedkyně. Děkujeme vám mnohokrát. Eh, kolega Pirinský, místo paní zpravodajky, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Eh, děkuji za pochopení, kolegové. Kolegyně Ayla Zender bohužel eh, nemohla přijít. Poprosila mne, abych prezentoval její komentáře. Děkujeme účetnímu dvoru, že celkově pozitivně hodnotí fungování SSM. A kvitujeme, že ten rámec je nastaven uspokojivě přes určité problémy na operační úrovni. Nicméně, jak tady právě zaznělo, je i nadále potřeba zajistit významné významná zlepšení. Dovolte mi zmínit určité problémy, které již do určité míry zazněly. Jednak jsou zde určitá omezení v oblasti auditu vzhledem k nedostatečným informacím ze strany ECB, což pak účetní dvůr vlastně eh, jak si o tom účetní dvůr již informoval v předchozích případech, a to eh, neojediněle, a účetní dvůr tím pádem nemohl dospět k dostatečně eh, uceleným závěrům ohledně těch eh, plánů obnovy a hodnocení. Eh, to není přijatelné, že politiku nelze řádně hodnotit kvůli nedostatku informací. Poté účetní dvůr um, zmiňuje, že Spolupráce s orgány, nejenom tedy s ECB, ale také s jinými kompetentními orgány, stále není dořešena. Interakce s ESRB se musí zlepšit. Zpráva e SRB byla předložena před dvěma týdny a účetní dvůr stanovil váž, skonstatoval eh, vážné problémy se, se sestavením tohoto mechanismu. Dále je zde problém s výměnou informací mezi ESRB a ECB. A s tím, jakým způsobem ta spolupráce funguje. A jak jsou poskytovány informace. Dále mi pak dovolte zmínit ještě jeden bod. Ve zprávě se uvádí, že náklady na dohled nad bankovním systémem za rok 2017 se odhadují, odhadují na 490 milionů euro. Máme nějaké lepší hodnocení snad než odhady, anebo lze, nebo nelze snad určit, kolik ty náklady činily? No a nakonec většina bank byla v krizovém režimu alespoň jeden rok a většina bank měla hodně špatné hodnocení v rámci toho hodnotícího procesu SSM je nástroj vytvořený na stabilizaci bankovního systému v Evropě. Tedy má otázka, jak moc dobře jsou banky připraveny. Eh, co ECB říká na to, zda jsou banky lépe připraveny na případnou další krizi, než jak byly v roce 2008? Tolik tedy poznámky z mé strany. Děkuji vám. Děkuji. Já bych se ráda pozdravila zástupci Evropské centrální banky na dnešní první výměně názoru. Bohužel eh, vás nemohu oslovit jménem, ti vaše jména neznáme, takže vám prosím, abyste se představili sami. Srdečně vás vítám a máte slovo. Má. Děkuji, paní předsedkyně. Alex Hobart eh, za SSM z ECB. Já bych jen velice stručně vystoupil a řekl bych, že děkujeme za odvedenou práci účetního dvora a za jejich příspěvek k dalšímu posílení operační efektivity eh, řízení v ECB v oblasti dohledu nad bankami. Co se týká této zprávy, ECB přijala 6 z 8 eh, doporučení Myslíme si, že tato zpráva představuje konstruktivní podnět pro další zlepšení naší operační efektivity. Již dnes probíhají práce na implementaci těchto doporučení, mimo jiné ve věci tedy spolupráce se SRB, ve věci definice indikátorů obnovy anebo pokynů pro hodnocení eh, rané intervence. Dvě doporučení nepřijímáme. Jedno už jsme považovali za implementované. A to druhé, to se tady týkalo sdílení informací, to odmítáme, protože jsme přesvědčeni, že ECB spolupracuje náležitým způsobem, včetně eh, tohoto auditu. Dovolte mi trošičku rozvést eh, tu hloubi té spolupráce. Výrazný objem času a zdrojů v ECB eh, bylo stráveno jaksi pomocí s těmito audity. Bylo to více než 500 dokumentů, 500 složek, více než 5000 stránek. Kromě toho proběhly schůzky a telekonference s auditním týmem. Tam jsme poskytli detailní, eh, detailní odpovědi na otázky účetního dvora. Účetní dvůr tak obdržel procesní a případové informace, také informace specifické pro jednotlivé banky během toho auditu. Nicméně specifické informace o bankách byly anonymizovány tak, aby nebyly odhaleny, nebyly dohledatelné konkrétní bankovní ústavy. Eh, celkově vzato v rámci toho rozsahu informací eh, musíme říci, že ECA připravil eh, kvalitní detailní zprávu s doporučeními k celé řadě témat. Spolupráce, identifikace krizí, plánování obnovy a tak dále. Na závěr proto opakuji, že ECB je velice vděčná účetnímu dvoru za tuto zprávu a chci zdůraznit, že jsme odhodláni pokračovat s implementací většiny doporučení a že jsme připraveni nadále spolupracovat s účetním dvorem. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. To zní lépe, než jsem předpokládala. Děkuji vám a to bude jistě pouze počátek dlouhé a plodné spolupráce. Ze strany Evropské komise přeje si někdo vystoupit? Není tomu tak. A tím jsme asi u konce tohoto bodu jaký máme režim. Když je zpráva nová, tak ji pouze poprvé krátce představíme a pokud pak paní zpravodajka by měla potřebu mít o tom nějakou hlubší diskusi, tak nám to musí předem oznámit. Je tedy možné, že se ke zprávě ještě jednou vrátíme a my chceme pomocí tohoto postupu podat výboru Ekon možnost e, se touto zprávou rychle zabývat. To je zpráva, která spadá do jeho výsostné kompetence a proto zde u nás na výboru jsme možná měli právě pouze toto krátké představení. Takže pro vás možná to znamená, že ještě budete přizváni do dalšího výboru, až jsme vám dělice zavázáni a vděční, že jste dnes přišli k nám a jsme u zvláštní zprávy 3 2018 auditem makroekonomických nerovnovách. Spravodaj za dvůr je pan, pan Hamatis, od nás je to paní Elia Sender, kterou zastupuje pan Pirinsky. Takže nyní má slovo pan Matis z účetního dvora, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych vám rád prezentoval hlavní zjištění našeho auditu ohledně auditu postupu při makroekonomické nerovnováze MIP. Naše hodnocení v zásadě je, že eh, komise MIP v některých ohledech eh, spravuje dobře. Soustředím se na doporučení a pak vám řeknu i kontextuální informace, tedy proč taková doporučení eh, vydáváme. Za prvé myslíme si, že propojení mezi analýzou makroekonomické nerovnováhy a těmi doporučeními, respektive specifickými doporučeními pro členské státy je potřeba posílit. Ideální způsob, jak to udělat, by zhruba vypadal takto. V takových takzvaných hloubkových přeskumech by se začalo analýzou nerovnováhy, poté by se zhodnotila závažnost a poté eh, bychom se přesunuli k diskusi o politických možnostech a kvantifikovali bychom je, abychom viděli, jakým způsobem jednotlivá opatření mohou tu nerovnováhu eh, ovlivnit. A na základě takové analýzy by bylo možné formulovat specifická doporučení pro jednotlivé státy. Eh, navrhujeme nic nové, nenavrhujeme nic nového, protože na začátku toho makroekonomického postupu bylo toto přesně to, o co šlo v těch hloubkových přeskumech. V rámci těchto analýz jsme nacházeli analýzu závažnosti, eh, diskutovali jsme o politice a obecně za to jsme definovali doporučení. Přičemž tedy závěrečná doporučení připravovala ve svých dokumentech komise. Měli bych upozornit na jeden nedostatek v tom systému. Je to absence eh, záležitostí fiskální politiky, protože ta regulace jasně říká, že dopad fiskální politiky a příjmové politiky na nerovnováhu je potřeba zohlednit. V tom smyslu tedy, že fiskální politika je, musí být vnímána jako nástroj, jak ty nerovnováhy řešit. Nicméně toto eh, v těch původních eh, hloubkových přeskumech chybělo. A když už hovořím o té otázce fiskální politiky, vlastně teprve až v těch pozdních fázích eh, se to objevuje, jinak je to převážně absentující s jednou výjimkou a to je nedávná analýza fiskálních nadbytků v Německu a jejich dopad na přeshraniční nerovnováhy v jiných členských státech. To byl podle mě správný krok vpřed. Ale myslíme si, že otázka fiskální politiky by neměla být ponechána na paktu růstu a stability. Ten se zabývá pouze středně dobnou fiskální stabilitou. Vůbec neřeší politiku eh, a dopad fiskální politiky na e, běžný účet a konkurenceschopnost nebo něco takového. Takže analýza fiskální politiky a její využívání by mělo být integrální součástí e, MIP, přesně tak, jak se to v tom nařízení předpokládá. Když popisujeme, jak vypadají ty regionální hloubkové přeskumy, e, dovolte mi představit vám, jak se vyvíjela situace. Nejprve hodnocení stupně e, nerovnováhy, to bylo přesunuto z IDR do něčeho, čemu se říká sdělení komise. Pak ty politické možnosti se z těch IDR rovněž vyňaly, k tomu se ještě vrátím. Takže No a vlastně ve finále, namísto toho, aby se vydal separátní dokument, který e, e, regulace jasně předpokládá, do toho komise začala vkládat něco, čemu se říká souhrn nerovnováhy, a to do svých zpráv eh, o jednotlivých státech ve věci strukturálních reform, což významným způsobem ovlivňuje viditelnost a eh, vůbec možnost vnímatelnosti celého toho procesu MIP. Absentuje tím pádem možnost, eh, jak přesvědčit veřejnost, že je potřeba tyto nerovnováhy řešit a jakým způsobem to dělat. Komise s IDR měla politickou diskusi a tím pádem přišla o eh, jaksi nadhled nad celou tou eh, na celou tou procedurou. Eh, ten návrh v rámci agendy 2020 byl přeskoumán a mohl být nebo nemusel být označen jako relevantní pro MIP. Přičemž ten seznam bývá poměrně dlouhý a tím pádem se jednotlivé prvky ztrácejí ze zřetele. Komise často nerozlišuje mezi velmi dlouhodobými reformami, které skutečně v dlouhodobém horizontu potenciálně zvyšují růst. Ale ve střednědobém horizontu tyto stejné reformy nemohou mít žádný dopad na makroekonomickou nerovnováhu. Například pokud nějaká země má eh, velkou nerovnováhu v oblasti strukturálního běžného účtu a zároveň implementuje určité dlouhodobé vzdělávací reformy, pak tyto reformy, ano, jsou velice dlouhodobé a možná ovlivní růstovo, míru růstu ekonomiky, nicméně okolik to se velice těžko měří. Ale je vysoce nepravděpodobné, že takovýto druh strukturálních reform může jakýmkoliv smysluplným způsobem ovlivnit makroekonomickou nestabilitu, třeba deficit běžného účtu nebo Eh, deficitní pozici čistých investic nějaké země, tak aby se zabránilo do budoucna nějaké krizi. Takže tímto způsobem ta doporučení jako taková se stala hodně vzdálenými té analýze, což ničemu nepomáhá. Komise ve své reakci říká, že ta specifická doporučení by neměla reflektovat jen eh, to poslední IDR, že to může reflektovat předchozí revize, že to může revizovat, eh, reflektovat jiné dokumenty komise. Ano, možná ano, ale je velice složité zařídit, že veřejnost pochopí, proč se tady eh, formuluje konkrétní doporučení, když se musí když se musí prohrabat spousta dokumentů, aby tam člověk našel to hospodářské rácio. A právě toto oddálení těch doporučení eh, je pak důsledkem slabé míry implementace. My jsme tu implementaci eh, museli sami analyzovat. Komise připravila dokumenty, které byly velice přesvědčivé a eh, které ukazovaly, že ta substantivní míra implementace je velice nízká. Naše další doporučení je, že komise by měla aktivovat postup eh, Excessive Imbalance Procedure, pokud nějaký stát takovýmto nerovnováhám čelí. Nicméně zatím komise eh, takovýto krok radě nikdy nedoporučila. Zavedla takovou, takový pojem jaksi excesivních nerovnovách, což si žádá taková, takové kroky a jiné procesy, které si aktivaci tohoto procesu nežádají, ale ten proces samotný nikdy nebyl spuštěn. To zmiňuje i zpráva pěti předsedů, kde se jasně říká, že ta korektivní branže, tedy eh, tento eh, nástroj by měl být používán silově a jakmile budou takové nerovnováhy zjištěny. ECB v nedávné době rovněž konstatuje, že využívání všech nástrojů MIP, včetně té korektivní branže, je v zájmu eurozóny jako celku. Naše další doporučení je, že komise by měla přijmout, zveřejnit a aplikovat jasná kritéria a procedury pro klasifikaci nerovnovách. Myslíme si, že potřebujeme větší jasnost v tom, proč se jaká země kategorizuje tak nebo onak. Zejména je potřeba rozlišovat mezi zeměmi, které jsou předmětem eh, té kategorie eh, eh, excessive imbalance, ale pro které neexistuje zaveden žádný postup, nebo pro ty země, které, eh, kterým hrozí, že u nich tento proces bude zahájen. Zmínil jsem fiskální otázky. V zásadě říkáme, že oceňujeme pozitivní kroky komise, eh, například v případě tzv. crossoverových eh, efektů velkých fiskálních nadbytků, zejména když čelíme nízké úrokové sazbě a podobným eh, eh, rizikům. Například eh, ta analýza v případě Německa byla naprosto na místě, možná přišla poněkud pozdě, ale byl to krok správným směrem. Ale myslíme si, že tato fiskální politika by rovněž měla být analyzována pro ty země, které mají problémy třeba s velice negativní investiční pozicí, protože to propojení je tam poměrně silné. A poté apelujeme na komisi, aby zlepšila komunikaci Učinili jsme návrh, aby komise mohla přijít před národní parlamenty a ospravedlnila, proč je ta země uvedena v dané kategorii a proč se doporučuje to či ono. To by mohl být jeden možný krok. A pak také, jak už jsem řekl, je zde potřeba dosáhnout jasnějšího propojení mezi analýzou a doporučeními, tak aby komise měla možnost získat větší podporu všeobecně od veřejnosti v členských státech. Aktuálně ten přístup není k tomuto účelu úplně vhodný. Máme zhruba 15 doporučení v, šesti frak- eh, v šesti eh, takových podskupinách. Dovolte mi eh, říci pár slov k těm doporučením, která komise nepřijala. Jedno se týká zveřejňování jasných kritérií pro klasifikaci a druhé se týká toho, že navrhujeme, aby v kontextu příští revize komise navrhla změny Eh, aktuálního textu nařízení, čímž by se kodifikoval aktuální postup tím, že budeme mít eh, dvě kategorie Excessive Imbalance Procedure, protože aktuálně ten text nařízení je takovýto. Říká se tam, až to najdu, že pokud eh, jsou, jsou zjištěny vážné nerovnováhy v oblasti makroekonomie, měl by být zahájen Excessive Imbalance Procedure. To je tady to nařízení. Komise říká toto. Toto ne, neuvaluje na komisi povinnost generovat eh, doporučení, pouze to vyjadřuje záměr kolegislátora spravovat věci určitým způsobem. Vy jste jedním z kolegislátorů, tak tato interpretace je i ve vašem zájmu, ale každopádně, ať už akceptujete interpretaci komise nebo ne, Můžete úspěšně tvrdit, že je potřeba tento text pozměnit, aby se dosáhlo konzistentnosti mezi praxí a tím, co je sepsáno v tom nařízení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. My jsme se vlastně domluvili na krátkém slově, teď to bylo poněkud další, tak kolega Perinsky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se snažím být stručný. Domnívám se, že by zde mělo být jasné uvažování o, makro, eh, o postupu v rámci makroekonomické nerovnováze, na rozdíl od té původní koncepce při takových postupech, aby eh, soukro, protože by se měl zohlednit současný stav, v němž se ekonomika Evropské unie nachází. Jak víme, tento postup byl zaveden v roce 2011 jako reakce na finanční krizi, eh, kde mnoho zemí bylo ve velkém deficitu v rámci toho nebezpečí těch eh, bublin s nemovitostmi. A byl tedy, mm, byla navržena tato koncepce, aby zabránila opakování krize. Ale paní předsedkyně, v současné době toto postup, který, tento postup, který je součástí evropského semestru, vždyť i evropský semestr se neustále rozvíjí. Přemýšlíme o něm, přemýšlíme o podmínkách, jak rada, tak my se tak trochu obáváme, jak, jak si zlepšit fungování evropského semestru, protože to není zrovna nejviditelnější postup. A Domnívám se, že soud právem poukázal jste zpravodaje na to, že tady čelíme určité konceptuální výzvě. A sice, jak správně eh, definovat, co to je makroekonomická nerovnováha mm, eh, v kontextu kontextu eh, implementace všech politik, kterým čelí členské státy. Eh, podívejme se na, té, na tu nerovnováhu, která mm, ohrožuje Unii jako takovou a také individuální členské státy. Domnívám se, že tady stojí velký úkol před komisí a já bych se velice rád vyslechl, co si o tom komise myslí, protože soud na to poukázal, že se zdá, že tady existuje nedostatek jasnosti, co se týče aktuální implementace a také důsledků to mm, uplatňování postupu při makroekonomické nerovnováze i v rámci těch specifických doporučení pro jednotlivé země. To je ústřední bod, který se objevuje ve zprávě a mm, toho bychom se měli chopit. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Já se také domnívám, že to je skutečně úloha pro legislativce. Máme tady kolegu z, Ekona, z Ekonu, který požádal o slovo a tento dostane jako odměnu za to, že se vyslechl i bod, kde jsme projednávali Bulharsko a Rumunsko. Já bych si mohl poslouchat celý den projednávání záležitostí o Rumunsku. Paní předsedkyně, pár poznámek. Já děkuji soudu za práci eh, a děkuji kolegům, že věnují eh, čas této specifické zprávě a hledí na to, jak ten postup, jak si objasnit a zpřístupnit veřejnosti, ale jak to také zlepšit eh, pro radu to není otázka jenom členských států a o tom, jakým způsobem tady postupují nebo se vypracovávají ta doporučení specifická pro jednotlivá země, ale tak, aby tato doporučení byla skutečně aplikovatelná a měla aktuální relevantnost. A, a eh, to bychom chtěli slyšet od komise, jak tady došlo k pokroku. Je tady rozdíl mezi fiskální nerovnováhou a problémem členských států, protože to může být rektiv opraveno eventuálně mm, ukazateli v těch jednotlivých státech a pak se musíme podívat na, ten, na ty procesy jako takové, na ty postupy. Uh, a e, je třeba zahrnout oba tyto aspekty. Já, jsem, já patřím k těm, kteří se domnívají, že významná jsou velice fiskální pravidla. No, je jasné, že komise, část komise nechce se vydat do to, tím příštím krokem. To je ten postup, který půjde za tou nerovnováhou. Uh, Mm, protože my musíme vést eh, vážnou diskusi o změně postupu ve srovnání s tím, jak to probíhalo před 13-15 lety. Podívejme se eh, také na to, jak to vypadá pro velké a malé státy. Ta pravidla platí pro každého. Eh, já bych se rád zeptal, tedy když jsem si přečetl tu zprávu, přečetl jsem si, jaký závěr z toho, z toho soud vyvozuje, ale my jsme teď deset let poté, my víme, co se stalo. A my víme, jak postupovat tedy při makroekonomické nerovnováze, ale teď musíme zabezpečit, abychom neuplatňovali laxně tato pravidla ale musí být aplikovatelná. Já si stále ještě nejsem jistím, když čtu tu zprávu. Eh, no rád bych si prostě vyslechl od komise, protože to je skutečně centrální otázka, ta, která již tady zazněla. Zda tento model je dostatečný či nedostatečný pro vyřešení tohoto problému jistě má taková práce smysl. Je třeba dospět k jasným a konkrétním závěrům, protože musíme brát tyto zprávy vážně. Děkuji vám. Paní Blovsak Tavarský za Evropskou komisi, prosím. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji. A Děkuji také váženým poslancům za to, že přispívají svými poznámkami k této práci. Já bych zahájila tím, že řeknu, že komise vítá tuto zprávu eh, Evropského účetního dvora. A jak už jsme mnohokrát řekli na tomto výboru, ráda bych znovu zdůraznila, že my chceme být transparentní, otevření, průhlední a proto vítáme konstruktivní doporučení, která mohou přispět ke zlepšení našeho úsilí o zlepšení implementace legislativy a v tomto konkrétním případě rovněž, co se týče postupu při makroekonomické nerovnováze. Také jste jistě viděli v odpovědích komise, které jsou přiloženo ke zprávě, že komise přijímá mm, většinu těchto doporučení Evropského účetního dvora a že stá se uplatňovat. Eh, jedná se zejména o posilování a zlepšování aspektů makro, makroekonomické nerovnováhy, lépe řečeno postupu makroekonomické nerovno, při makroekonomické nerovnováze, které již komise implementuje. Možná nejprve bych využila příležitosti, abych připomněla také ten širší obrázek, než ten, který tady byl předestřen váženým panem poslancem. MIP, to je ten postup při makroekonomické nerovnováze a dohled nad tím, vyplnil eh, propast, která tady existovala na úrovni evropského dohledu. My jsme předtím neměli pokrytou tuto oblast před krizí a MIP pokrývá skutečně velikou eh, šíři oblasti. V roce 2011 uprostřed největší krize ekonomie Evropské, ekonomiky Evropské unie to vzniklo a MIP podpořilo a monitorovalo korigování nerovnovách v jednotlivých členských státech, aby došlo k, trvalé, k trvalým zlepšováním a také za zahrnutí sociálních nákladů. A je skutečností, že přizpůsobování té nerovnováhy během těchto posledních let byla ohromná. Díky právě implementaci, a no to bych ráda poukázala samozřejmě to, implementují členské státy. Ale můžeme říci, že během těchto let došlo k ohromnému pokroku a k veliké implementaci. E, také jsme chtěli zahrnout takové preventivní kroky, abychom posílili makroekonomickou stabilitu. To znamená, teď pohlížíme na post na MIP vlastně již v sedmém roce jeho implementování a ráda bych konstatovala, že ten postup jako takový je stále relativně nový. Zkušenost v prvních letech aplikování MIP navrhuje, nebo tvrdí, že to zlepšilo zvýšení povědomí o výzvách a vytvořilo základ pro konsenzus vůči politickým reakcím. E, také se navrhuje, nebo mm, konstatuje, že tady jde, eh, že MIP prospělo k větší implementaci doporučených, třeba že se nedostálo mm, všem výzvám. Ráda bych zdůraznila, že aplikace MIP byla předmětem neustálého se učení, posíleno pokračujícím dialogem mezi komisí a členskými státy. Makro MIP eh, byl poměrně dobře akceptován a stabilní a eh, hrál velkou roli, která je zcela nespochybnitelná na úrovni evropského dohledu. A Tato zpráva skýtá možnosti i nadále zlepšovat implementování MIP a jak už jsem řekla, komise akceptovala většinu doporučení soudu. Velká část těch doporučení se zaměřily na posílení aspektů, na kterých už komise pracuje a zlepšuje. je, Například vyjasňování propojení mezi eh, specifickými doporučeními pro jednotlivé země a eventuálním nerovnovám. Na tom komise pracuje, zlepšujeme to. A potom také přijímáme to doporučení týkající se dopadu fiskální politiky na nerovnováhy. O tom už se tady také hovořilo, s tím už jsme začali, bereme to více v úvahu eh, v nedávných těch posledních letech a doporučení týkající se zdůraznění eh, zohlednění bankovní situace, to jsme také zahrnuli do našich úvah a vlastně do našich posledních prací a některá doporučení týkající se zlepšení analýz, implementace ze strany komise, implementace MIP. A to chci eh, zopakovat to, co řekl Evropský účetní dvůr. No, implementace je založena na dobré analýze. Ale zcela zjevně eh, je třeba docílit eh, zlepšení tam, kde je to možné. A proto děkujeme dvoru za doporučení, v jakých oblastech by to mělo probíhat. Také se jedná o posílení spolupráce a viditelnosti MIP. Tady opět souhlasíme s tím, že transparentní komunikace rozhodování v oblasti MIP a doporučování je klíčová pro dobrou implementaci. A v poslední minutě mi dovolte, abych komentovala poslední doporučení dvě, která jsme neakceptovali. A to je doporučení týkající se kodifikace kritérií pro klasifikaci nerovnováhy a také pro kodifikaci kritérií pro nezahajování MIP. Eh, já bych ráda se u toho zastavila, protože je důležité to pro pochopení celkového obrázku. MIP má velmi široký záběr, eh, protože makroekonomické nerovnáhy jsou komplexním jevem, eh, které se mohou projevovat nejrůznějším způsobem a my jsme to také v poslední krizi viděli. Závisí to na specifických obdobích, okolnostech samozřejmě a na eh, konkrétních státech. A proto je zapotřebí eh, takového flexibilního rámce pro hodnocení. A když budou definována nějaká pravidla, tak to nepokryje celou tu komplexnost. A byla bych opatrná, eh, abych tady to srovnávala abych pro, srovnávala MIP s dalšími ukazateli eh, balíčku stability růstu. Je třeba aby eh, tady existoval dostatečný prostor pro posuzování, ale to nemůže být nahraženo tak, takovými opatřeními, která jsou v paktu růstu a stability. A to uznal i kolegislativec. Eh, parlament je jedním z nich eh, v období, kdy MIP mm, bylo zahájeno. A co se týče zavedení kodifikovaných kritérií pro klasifikaci nerovnováhy, Domníváme se, že to by nebylo v souladu s patřičným nařízením. Když se podíváte na nařízení jako takové, tady nedochází ani ke kodifikace nějaké zmínky o nerovnováze či eh, velké nerovnováze, ale zohledňuje celé, celý výčet prvků založen pro posuzování založené na ekonomických principech. A na to jsem vás chtěla upozornit. A můj třetí bod, týkající se doporučení, které komise neakceptuje, se týká post- k zahajování MIP když komise definuje eh, ty pokračující nerovnováhy. Tady prostě to neprobíhá automaticky. Legislativa s tím počítá jako s možností, kterou může komise činit a já teď nechci tady dlouze vyslovovat, vysvětlovat smlouvy a vztahy mezi nařízeními a smlouvou, ale jenom bych chtěla upozornit na to vysvětlení, které jsme dali v oblasti odrážce 3, kde vysvětlujeme, že komise Komisi náleží právo buď iniciovat, anebo neiniciovat v souvislosti článkem 121 eh, odstavec 4 od zavedení MIP. toho nadměrného EIP, MIP eh, pokračovala, ale i jsou proto důvody, protože já bych zároveň chtěla říci, že pro nadmě, na země, kde byl nadměrná makroekonomická nerovnováha, došlo k monitorování ze strany komise a k tomu dochází i nadále, eh, když sledujeme implementaci MIP se prokázal jako efektivní, protože vyústňuje v politické akce na úrovni členských států a domníváme se, že to je nesmírně významné a to by se nemělo ignorovat v těchto diskusích. A závěrem bych paní předsedkyně eh, se ráda zmínila o to, o názorech členských státech, které nakonec nesou tu odpovědnost za implementaci MIP. My jsme dělali takový průzkum šetření, když jsme zpracovávali tu zprávu a členské státy se vyjadřovaly k MIP a hodnotí to tak, že implementace MIP byla pozitivní. Velká většina členských států zhledává, že MIP mělo dopad na politické diskuse v jejich zemích a že názory komise eh, se stávají jak se významnější. 74% se domnívá, že to je buď vysoce, vysoce nebo nějakým způsobem efektivní. Ještě jednou tedy děkuji soudu za zprávu, za doporučení a za, opětovnou, za opětovný konstruktivní příspěvek pro implementování MIP. Děkuji vám. Děkuji. Eh, to, že to krátké představení bude trvat celkově 10 až 15 minut, eh, nás přivádí do jisté časové tísně. Tímto jsme tady dospěli na, eh, ke konci tohoto bodu. Děkuji vám a dostáváme se ke zvláštní zprávě 1 2018 o e, programu Jaspers a zpravodaj za účetní dvůr je pan Herix a náš zpravodaj je kolega Von, takže prosím dříve pana Herkse, aby nám stručně představil. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové poslanci a poslankyně. Budu velice stručný. Komise Evropská investiční banka v roce 2006 založila společnou iniciativu Jasper. Cílem bylo, aby členské státy které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 či později, eh, měly podporu při přípravě velkých projektů a to prostřednictvím nezávislého poradenství. Jaspers je z hlediska ekonomického velice důležitý. Mezi roky 2006 až 16 Jaspers zpracovalo více než 700 návrhu velkých projektů. I z finančního pohledu je zde obzvláště význam této iniciativy a to proto, že celková zainvestovaná částka do projektů, které byly podpořeny JASPESem a dovole, o, schváleny komisí je 78 miliard eur. Celková unie se na tom podílela celkově 46 miliardami. Dále EIB podporovala projekty Jasper s pomocí úvěrů ve výši více než 10 miliardů eur v programovém období 2007 až 2013 a v, e, asi 10 miliard eur to bylo v, v dalším programovém období, tedy 2014-2020. Nyní k institucionální struktuře Jaspersu. Tady hlavní cíle Jaspersu a také úkoly a pravomoci této iniciativy a hlavní aktéři nebyly zcela jasně stanoveny. Nebyly předloženy žádné hodnocení. Potřeba, ne, potřeba nebylo tady žádné pracovní dohody mezi EIB, Jaspersem a Evropskou komisí. A proto si myslíme, že bylo vhodné, že se to prodloužilo na rámec, respektive je to, není podle nás vhodné, proč to bylo prodlouženo i za rok 2017. Podle nás je to pochybné. Podpora Jaspersu nebyla dostatečně cílená, nebyly tady žádné zvláštní klíčové oblasti pro členské státy a panovalo tam vysoké riziko, co se týče nestranosti, která chyběla, zejména to platí pro období 2014 až 2020 a ty nově zřízené kontroly kvality. Eh, neboť eh, to, jak si je v souvislosti s poradenskou funkcí Jasper úřední dvůr přišel s doporučeními komisi, měla zavést silnější kontrolu strategického plánování Jaspersu a zejména mají být zavedena etapní cíle, zavedeny etapní cíle a kritéria, abychom tady měli možné postupné ukončování Jaspersu, až bude dosaženo jeho hlavních cílů. Co se týče skutečného dopadu těch velkých projektů, které jsme kontrolovali, zde zjišťujeme, že Jaspers sice přispěl k lepší projektové dokumentaci a k rychlejšímu schválení projektů. Eh, celkově za to měl Jaspers také dopad na kvalitu projektů, zejména s ohledem na plánované náklady. Ovšem, bylo tady velice malý, či spíše žádný vliv Jaspersu na objem a výsledky a také implementaci projektů. se podle nás neměl také žádné dopady na čerpání evropských prostředků, neboť eh, u všech projektů, které jsme ověřovali, došlo k velkým prodlevám a také eh, vliv na správní kapacity členských států nevedl k větší nezávislosti členských států na podpoře Jasper, ze strany Jaspersu. Doporučení k těmto konstatováním tedy znějí. Komise by měla podporu Jaspersu navázat na stupeň vývoje projektu, tedy podle toho zde vývoj eh, projekt na svém počátku nebo jež nějaké pozdější fáze a dále by se měla komise soustředit skutečně na poradenství při velkých projektech, neboť tam můžeme očekávat ten nejsilnější dopad. Důležitá je také role eh, způsob investice činnosti Jaspersu k eh, tomu, jak je schopen se eh, přizpůsobovat budování kapacit v členských státech, tak aby vlastně JASPES podporoval to, aby členské státy byly čím dál tím méně na něm závislé. A na závěr ještě oblast dohledu a hodnocení. Krátce k tomu něco zmíním. Eh, Evropský účetní dvůr tady zjistili se nesrovnalosti, které se týkaly činnosti Jaspersu, týkalo se to plánování, monitorování a také hodnocení. Co se týče plánování, tady vidíme problém v tom, že tady byly nadměrně optimistické prognózy, které se týkaly počtu očekávaných nových velkých projektů. A proto mezi roky 2014 až 2016 jsme zaznamenali zpětně běžný trend počtu spolupracovníků, který se rychle navýšil, ale zároveň se velmi snížil počet dokončených žádostí. V oblasti monitoringu jsou slabá místa, které se týkají efektivnosti a účinnosti Jaspersu. Nemáme spolehlivé údaje o inputech a také žádné informace o skutečných nákladech Jaspersu. EIB nebyla ochotna nám vyčíslit tyto skutečné náklady svého vlastního oddělení Jaspersu. Učetní e, dvůr nemá ovšem pravomoci si to vyžádat, takže jsme nemohli zhodnotit, zda příspěvek EIB do Jaspersu byl nějakým způsobem kompenzován výhodami, které oni mají ze svých vlastních úvěrových obchodů. Znamená to tedy, zda vlastně tato činnost a další jejich úvěrová činnost byly na nějakém přiměřeném poměru. A nyní k doporučením z naší strany. Týkají se zavedení komplexního systému dohledu, míry plnění cílů Jaspersu a dále by komice měla zkoumat efektivnost a účinnost Jaspersu a učinit ji více eh, efektivnější, tak aby zajistili, že skutečné náklady podpory z Jaspersu budou dobře kontrolovány a také budou eh, jaksi srovnány s skutečně dosaženými výsledky. A na závěr bych pouze konstatoval, že z našich 12 doporučení bylo tři částečně akceptovány komisí, zbytek zcela. Máme tady tedy vysoký stupeň podpory ze strany Evropské komise. Děkuji. Děkuji vám. E, vidím, že tak ta milá a přívětivá EIB, která je ochotna spolupracovat, vždy se zdráhá spolupracovat, když e, se objeví něco skutečně zajímavého. Nyní kolega Vogen. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě Jaspers je velice známý program mezi Jaspers, Jeremy a Jemima. Já jsem si říkal, že když něco začíná na J, tak to vždycky sebou nese něco dobrého, víte. Děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu. Samozřejmě, jak jsme slyšeli od zástupce účetního dvora, ta zpráva jako taková je dosti kritická vůči Aspersu, že tedy je to nedostatečně efektivní, je tam nedostatečná kontrola a že časem by ten program měl skončit. Já se k tomu za chviličku vrátím. Samozřejmě účetní dvůr tam našel něco pozitivního, říká, že Jaspers přispěl k rychlejšímu schvalování projektů a že měl dopad na, na kvalitu eh, těch projektů, které auditoval. Komise ve, svém, ve své písemné reakci rovněž říká, že eh, došlo k pokroku co do schopnosti členských států auditovat projekty a že to je v důsledku Jaspersu. Takže to jsou určitá pozitiva, ale celkově za to ta zpráva účetního dvora je poměrně negativní, takže Eh, mi dovolte pár otázek na komisi, která by snad mohla reagovat na to, co tady zaznělo. Komise by snad mohla okomentovat určitá ta doporučení, která jsme zde slyšeli od účetního dvora, tedy ve smyslu, že komise eh, přijala většinu doporučení nebo zda má nějaké výhrady. Já mám určitou obavu ohledně těch eh, doporučení, tedy ukončení programu Jaspers Myslím si, že účetní dvůr je toho názoru, že jakmile členský stát dostane pomoc v rámci Jaspersu jednou nebo dvakrát, tak v podstatě lze podle nich ten Jaspers ukončit. Jinými slovy, že ten stát by měl mít schopnost připravovat ty projekty sám o sobě. Já si myslím, že by to možná byla chyba, abychom něco takového dělali, aniž bychom měli nějakou náhradu. Nevím, možná by to mohlo znamenat, že potřebujete více peněz na technickou pomoc strukturálních fondů, ale tím pádem pak nemáte peníze ve strukturálních fondech, takže možná, že by komise toto mohla okomentovat. Co si myslí o tom doporučení se e, program Jaspers ukončit? Pokud si myslí, že by to bylo možné, možná by nám mohli říci, co by Jaspers nahradilo. Děkuji. Děkuji za komisi generální ředitelství. Prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také účetnímu dvoru. Dovolte mi říct si pár slov obecně vzato k tomu auditu jako takovému. Rád bych řekl, že vítáme tuto zprávu. Rádi bychom zdůraznili, jak skvělé máme vztahy s účetním dvorem. Myslím si, že je na místě, abych řekl pár slov ke kontextu celé věci. Když už hovoříme o ukončování tohoto programu, eh, musíme eh, samozřejmě hovořit i o zavádění toho programu a proč byl Jaspers před více než deseti lety vytvořen. V zásadě se jednalo o opatření komise, které mělo řešit ten bezprecedentní úkol, když eh, členské státy přistoupily k EU tedy v roce 2004 a 2007 a dostávali hodně peněz na infrastrukturu, přičemž jsme v tom předvstupním období viděli, že je potřeba zajistit kvalitu projektů a že občas administrativní kapacita v členských státech zkrátka chyběla. Samozřejmě to bylo také téma pro komisi, aby tato měla možnost provádět revizi projektu. Rád bych řekl, že v období 7.13 jsme revidovali více než 500 projektů v rámci Jaspers. Je to ekvivalent 75 miliard euro v klíčových sektorech strategického, strategického zájmu, ale podporovali jsme také tvorbu administrativních kapacit. Jak říkám, za období 7-13 to bylo 500 projektů, za období 14-20 to bude skoro 600 projektů, kterým Jaspers tak nebo onak pomáhá. Dovolte mi říci pár slov k všeobecnému hodnocení programu Jaspers, ehm, tedy v rámci technické pomoci komise. Myslím si, že je to považováno za mm, jeden z nejúspěšnějších projektů technické pomoci eh, Evropské komise vůbec. Rád bych rovněž zdůraznil, že jsme partnery Evropské investiční banky, vytvořili jsme Jaspers a plně zohledňujeme znalosti, know-how EIB v tomto druhu projektů. Rád bych rovněž řekl, že se nejedná pouze o DG Regio, také DG NIR dává určitý mandát Jas Jaspersu a máme také návaznosti na CEF. Dovolte mi říci pár slov o tom pozitivním hodnocení účetního dvora, jak už jsme slyšeli, a s tím samozřejmě souhlasíme. Kvalita projektů byla posílena. Rád bych rovněž zdůraznil, eh, že na základě toho vzorku 20 projektů, když jsme vypočítávali ty eh, redukce nákladů, je to zhruba v řádu 175 milionů, takže opět eh, v rámci toho vzorku vidíme vlastně ekvivalent 3% celého projektu Jaspers co do těch finálních nákladů. Rovněž jsme slyšeli, že ten čas na schvalování na straně komise byl významně snížen, což je podle mě klíčový příspěvek programu Jaspers, který nám umožňuje, jak už vidíme podle statistiky, že schvalujeme hlavní projekty za 85 dnů průměrně, což je výrazný pokles. Rád bych rovněž řekl, že jedno z hodnocení eh, účetního dvora je, že projekty, které byly revidovány Jaspersem, jsou méně chybové. Většina doporučení jsou zde tedy tři, která přijímáme částečně. Většinu doporučení přijímáme. Samozřejmě chápeme a všichni chápou, že je potřeba revidovat a posilovat monitorování e, toho strategického stanovování cílů. A co se týká e, ukončování toho projektu, to je zvlášť zásadní. Co se týká těch tří částečně přijatých doporučení, jedno se týká, to je tedy technické doporučení, které se týká otázky kdy se má program Jaspers vůbec použít. Souhlasíme s tím, že Jaspers má vstoupit do hry co nejdříve, ale pokud národní orgány s tím projektem souhlasí, tak Jaspers nemusí do toho vstupovat, protože jakmile je ten projekt odsouhlasen národními orgány, tak se pak spouští úplně jiný proces. Dále, co se týká pracovního aranžma, to je součást dalšího částečně přijímaného doporučení. My máme velice detailní pracovní postupy a neradi bychom šli nad rámec toho, co již máme. Samozřejmě, pokud to bude nutné, tak jsme připraveni i do takovýchto vztahů vstoupit. A za třetí, to se týká přístupu dokumentů, my musíme řešit eh, smluvní vztahy s ERD. Na závěr mi dovolte říci, co jsme již změnili. Eh, zaznělo tady v souvislosti s tím nezávislým hodnocením kvality, že toto jsou naprosto klíčové funkce pro Jaspers. Jsou, byly zde určité otázky nezávislosti, to už jsme vyřešili v rámci eh, jednání s EIB, takže jedno z těch doporučení už je implementováno a pro všechno ostatní máme připravenou pracovní skupinu s EIB, kde budeme na implementaci těch doporučení co, v co nejbližší době pracovat. Eh, už eh, teď se těšíme na další slyšení s EIB kde budeme ta doporučení přijímat a na práci, kterou bude potřeba podniknout mezi dneškem a jejich implementací. Co se týká ukončení tohoto programu, no, Jaspers je teď starý zhruba 10 až 12 let. Myslím si, že se s ním nikdy nepočítalo jako s trvalou institucí. To je velice důležité zdůraznit. Myslím si, že bychom se teď nechtěli k ničemu zavazovat, tedy k žádnému ukončování tohoto programu, nebo kdy k tomu dojde, jestli k tomu dojde. Důležité je zdůraznit, že eh, Jasper pomáhal komisi v období 1420 i v souvislosti s revizí velkých projektů. Eh, nejednalo se pouze o poradenství. Mm, řekl bych, že ty velké projekty by potenciálně mohly být do tohoto programu předkládány do roku 2022, takže v rámci tohoto horizontu můžeme o nějakém ukončení programu uvažovat. Tolik tedy stručné schrnutí těch doporučení. Chci ještě jednou zdůraznit, že Jaspers pomáhá skutečně zvyšovat kvalitu projektů, které jsou klíčové, které jsou strategické a já bych vám tedy mohl dát eh, příklady, ale na to už je moc pozdě, respektive už jsem vyčerpal řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli na závěr tohoto bodu. Mělo to opět být jenom krátké představení zprávy účetního dvora. A teď jsme u bodu 7. Musíme přepravit naši cestu do Řecka v zeleném týdnu od 13. do 15. února v masopustním týdnu tedy jsme tak trochu v časové tísni, protože důležití partneři pro další body jsou ještě tady. Pojede nás pět, nebo je nás pět, kdybychom měli nějaký zájem od kolegů. Může nás být sedm a zatím je přihlášeno pět a myslím si, že bychom to měli využít. Ta cesta má konkrétní cíl těch 100 80 prioritních strukturálních projektů, které sledujeme. To je vlastně pokračování mise z roku 2015, kde jsme se na některé projekty podívali. Tyto projekty ehm, eh, od nich budeme hovořit eh, s úřady v Atenách, budeme hovořit o pokroku těchto projektů, ale také se nově budeme starat o Lesbos a o čerpání migračních fondů, čili jeden den jsme naplánovali na, naplánovali na lesbu. Na lesbosu tedy, pardon. Protože tady eh, dochází k ubytovávání mm, uprchlíků a tak dále. A já bych, protože to on musí odejít, dala slovo panu Meťu, aby nám dal pan informací. Mm, promiňte, že vás teď tady vlastně dávám po takový časový tlak, prosím. Paní předsedkyně, děkuji. Možná několik slov. Za prvé, když se podíváme na situaci v Řecku před propuknutím migrační krize a srovnáme tuto situaci s dneškem, tak toho bylo hodně učiněno. Když se podíváme na rok 2015, tak tenkrát v Řecko nemělo vůbec žádnou eh, receptivní přijímací kapacitu a myslím si, že i kapacita pro monitorování eh, byla velmi omezená. Eh, byla učiněna celá řada věcí, eh, i když jsme viděli, že se změnily ty příjezdy, viděli jsme, že tady došlo k navýšení o 97% ve srovnání s rokem 2015. Promiňte, došlo o snížení a když tady máme strukturální reformy, eh, ty mají za úkol eh, zlepšení toho asilového systému. Vidíme řadu klíčových vývojů, vidíme v terénu, například na ostrově Lesbos, jeden příklad takového vybudování operativního hotspotu, eh, kde budou zastoupeny různé úřady a to umožní zajištění efektivnějšího řízení vnější hranice. A tady už se blíží řešení těch případů ke 100%. A máme tady zvýšenou přijímací kapacitu, asi 50 tisíc míst na ostrově, také nás podporují na ostrově, dostali jsme prostory, stále je to velká výzva, to je tedy jedna věc, které si tam zcela jistě všimnete i v návštěvu, v, na, při návštěvě toho přijímacího zařízení v Are, protože navzdory eh, té dohodě mezi Tureckem a EU, Mm, tak prostě žádní Syřané se navracej, nenavracejí, nevracejí do Turecka. E, tady je stále velký tlak na ostrově a vy to zažijete, až ho navštívíte. Je mi líto, že nemáte víc času. Kdybyste měli aspoň jednu hodinku, eh, eh, tak bych eh, vám rád doporučil, abyste navštívili takový jakoby přím, příměstské či městské přijímací centrum, které se poměrně liší a které běží v rámci vnitrostátního programu. My tam přímo spolupracujeme s UNHCR to, co jsme viděli v posledních třech, čtyřech dnech, a to bude jistě zajímavé, že budete mít pohle, prostě informace z první ruky, došlo k dalším příjezdům na ostrov Lesbos. Totální kapacita je pět tisíc míst, ale teď je tam sedm tisíc lidí na ostrově. A to je ohromná výzva pro Eh, úřady, ale i pro místní obyvatelstvo a je to také zdrojem napětí. A většina peněz eh, dostáv, je, běží do řecké, na, k řecké vládě přímo. už jsme o tom hovořili na vašem výboru, takže eh, já si myslím, že ale přece jenom došlo tady k podstatnému zlepšení práce řeckých úřadů v posledních 12 měsících pro lepší čerpání fondu. Eh, Vy, Marie, uvadíte eh, že celá řada eh, těch center je připravována pro lepší kapacitu přijímání v zimě než to bylo před rokem. Také uvidíte specifické úsilí a jděte se podívat do Marie. kde máme Centrum pro přijímání ne, eh, nedoprovázených mladistvých. A teď myslím si, že velké dotace šly do národního programu, programu 600 milionů eur z migračního fondu a z národních programů ASF. Také jsme navíc ještě mobilizovali 385 milionů eur jako naléhavou pomoc a e, to šlo do vytváření míst pro přijímání migrantů i v hotelích, e, zejména pro zvýšení úsilí a také e, pro dodávky potravin. Možná, že když jste navštívili určité tábory v Turecku, tak jste viděli, jak to tam probíhá a co se týče jiných bodů, také uvidíte, jak tam se poskytují zdravotní služby, sociální služby, tlumočnické služby. Tlumočnické služby teď byly pozastaveny, čili došlo k nějakému přerušení přístupu a eh, nějak, nějaký úřad odmítl platit za ty služby. Potom tam dochází ještě k pomoci nad rámec těch řeckých úřadů a my se snažíme skutečně pomáhat těm lidem v terénu. Jsou za, je zástupce z DG Homes komise přímo na místě, jistě se s ním sejdete a on tam také dělá hodně práce a um, pomáhá také při zprostředkovávání dialogu mezi jednotlivými úřady. Řekl bych, že stále ještě je třeba toho mnoho učinit, ale domnívám se, že došlo k velkému pokroku, co se týče práce administrativy, zejména v posledních 12 měsících. Naše největší výzva není ta výše dotací, ale jde o to, aby veškeré peníze, které jsou skutečně k dispozici a k čerpání, byly plně využívány. A to je ta výzva, které čelíme. Eh, když se podí, my jsme se minulý rok dívali na finance a snažili jsme se eh, prostě identifikovat běžící služby, z čeho běželo to financování z minulých programů nebo ze současného. Máme tady také tu pomoc eh, v, v naléhavých případech. Jsou tady nevládní organizace, které dostávají přímé dotace z komise ale to není trvale udržitelné řešení v dlouhodobé perspektivě. Je třeba najít správnou rovnováhu v čerpání prostředků. Snažil jsem se být stručný, ale doufám, že se mi podařilo vám dát takový celkový přehled o situaci a my vám samozřejmě zašleme ještě přesná detailní čísla, abyste se ještě lépe seznámili Eh, se situací na ostrově a náš kolega z komise vás tam samozřejmě bude během vaší návštěvy doprovázet a postará se o to, abyste byli v bezpečí. Děkuji. very much appreciated. Děkuji mnohokrát, že dostaneme ty potřebné informace. Fact sheets. My jsme se zabývali s eh, uprchlickým fondem v Turecko, Jordánsku, ale to si myslím, by je jiná situace než to, co zažijeme dnes v Řecku, na co se budeme muset připravit. Děkuji vám mnohokrát za kvalitu informací a za přípravu. To, co je v vozovkách eh, tady naši běžná agenda v Řecku, to je, je spíše zemědělství a samozřejmě také strukturální fondy. A nyní Samozřejmě také se budeme eh, mít zkusku s platební agenturou, která odpovídá za zemědělství, když jsme tam dlouho nebyli a proto budeme vděční, vděční za nějaký update a je tady zástupce ředitelství, generální ředitelství Agri. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom bych ráda řekla, že už jsme vám poskytli určité informace, eh, protože my jsme ta platící agentura za fondy SZP Eh, chceme se zaměřit na ty výhrady v výroční zprávě o činnosti DG Agri. Za rok 2016 je fakt, že je vysoká chybovost u EFRD 3,87%, ale eh, v těch informacích, které jsme vám podali, vidíte také to, že tři z těch bodů, které byly eh, důvodem toho navýšení, měli jsme tam pět bodů, ale tři z nich jsou tedy, že dva ty audity byly uzavřeny a jeden byl z z účetního dvora, to se týkalo eh, předčasného odchodu do důchodu, to už bylo také uzavřeno, protože eh, to právní služba komise a eh, právní služba účetního dvora skonstatovali, že tam nebyly žádné nepravidelné platby, takže byť jsme měli vysokou chybovost, tak tři z těch pěti bodů byly uzavřeny Dva audity ještě probíhají, co se týká těch investičních opatření a jak víte, že dokud jsme v tom rozporovacím řízení s členskými státy, tak eh, nezdělujeme úplně všechny podrobnosti. Také mm, tam zjistíte, že u těch přímých pladeb v prvním pilíři eh, Máme v Řecku zlepšený systém. Oni eh, provedli akční plán zhruba před dvěma lety, aby aktualizovali ten identifikační systém pro pozemkové parcely, vyčlenili zhruba 1,6 milionů hektarů, řekli, že v podstatě toto už není ehm, půdou v té dané kategorii, takže ten akční plán považujeme za uzavření, pokud vím, tak ehm, účetní dvůr toto konstatoval ve zprávě už za rok 2015. V nedávné době se pak objevila otázka toho, že instituce nemají eh, dostatek zaměstnanců, aby udržovali ten, eh, řekněme, katastrální systém aktuální, že možná byste se mohli setkat i s nimi, ačkoliv nebudete mít úplně hodně času. No a nakonec máme určité výhrady k tržním opatřením, jednak se, týkalo, jednak se to týkalo eh, spotřeby výrobních organizací a poté také reklamních kampaní. U těch svazů tam to probíhá v oblasti sektoru ovoce a zeleniny a co se týká, tedy pardon, ne reklamy, ale povyšování v tomto sektoru, eh, tak eh, tam rovněž podnikáme určité kroky. Takže myslím si, že oproti vaší poslední návštěvě uvidíte ale co lepšího. Děkuji. Já jsem... To vyflí aktionsplan. Action plán. So the action plan has been... Eh, ten akční plán byl dokončen a ano, aktualizo- aktualizovali ten svůj katastrální systém, to se léta nedělo, a ten 1,5 milionu hektarů z toho byl vyloučen, takže my ten akční plán považujeme za vyřízený. Samozřejmě, co se týká toho systému identifikace parcel, aby eh, byl kontinuálně jaksi aktuální, musí být pravidelně aktualizován. My jsme řekli, že minimálně jednou za tři roky je to potřeba provést. Teď už to je dva a půl roku od dokončení toho akčního plánu, takže Eh, teď je tam problém s tím, že potřebují dost zaměstnanců, aby mohli pokračovat s aktualizací toho systému, ale jinak eh, ten akční plán považujeme za implementovaný a účetní dvůr dospěl ke stejnému závěru už ve své zprávě za rok 15. A mohla bych se zeptat, jak, jaký dopad měly veškeré škrty v oblasti personálu eh, v řecké administrativě, jak se to, jak to, jaký dopad to mělo na, na na výdaje v oblasti zemědělství a na celý systém zprávy těchto subvencí. Bylo mi řečeno, že potřebují pět tisíc osob. Můžete to nějak rozvést podrobněji? Um, as it is shared management. Eh, toto je sdílené řízení, takže obsazení těch platebních agentur je hlavně odpovědností řeckých orgánů. Jediná věc, kterou vám mohu říci, je, že my jsme měli obavy ohledně dostatečného množství ehm, zaměstnanců na tu aktualizaci toho katastrálního systému, ale ne pro ten akční plán. Tehdy těch zaměstnanců bylo dost. Samozřejmě v mezidobí, jak víte, ehm, veškeré orgány státní zprávy v Řecku mají problémy s dostatkem zaměstnanců, takže my na to pamatujeme. Je zde také samozřejmě certifikační orgán, který řeší ta ehm, akreditační kritéria a když budete v Řecku 15. února, máme dostat účetní závěrku z rok 2017 a také stanovisko certifikačního orgánu ohledně aktuálního systému akreditací, což zahrnuje také eh, zaměstnanecké otázky a mm, zkrátka, dokud to nebudeme mít, tak vám nemohu říci více. Je to samozřejmě určitá obava, kterou máme a budeme mi dále monitorovat. Děkuji. Gibt es irgendeine Frage, von der Sie... Má někdo nějaký dotaz? Přejete si, abychom položili nějakou otázku? Nebo chcete, abychom tam řekli nějakou konkrétní větu, až budeme na místě? Jak jsem řekla, naše audity pokračují i co do té aktualizace LPIS. A aktuálně v tomto vedeme rozporovací řízení s řeckou vládou. Vzhledem k tomu eh, by asi na místě bylo, abyste se zeptala přesně na to, na co jste se teď ptala mě, tedy jak to je s těmi zaměstnanci tam. Eh, je to samozřejmě otázka, na kterou se ptáme i my. Thank you, Madam Chair. Já nevím, čím mám začít, protože jsem se docela zasmál a omluvte to, ale z vašich odpovědí když říkáte o digitálním registru, tak já jsem eh, měl možnost navštívit několikrát Řecko po naší návštěvě v roce 2015 a já si osobně myslím, že není hotový, protože řada pozemků, především církevních, tam Předsedkyně, my ještě nejsme u toho bodu z katastry, počkejte chvilku. A pak tady budeme mít zástupce DG Regi. Ale ty strukturální fondy, ne, ne, ne, ještě u toho nejsme, ještě jsme toto téma neotevřeli. Tady byl ovšem problém eh, v Soluni. Byl jsem tam asi před šesti měsíci a viděl jsem, jak zahájili práci na tomto tématu. A stále ještě to probíhá, takže nic nového se nestalo. A jsme tam byli a stále mám informace od řeků, že e, není pokryta voda, tedy záležitost námořní, to moře. A stále tedy tvrdí, že, že to otevřené, že to není dokončeno a to se týče toho tlumočení. Dostali jsme jisté informace od pracovníků Frontexu a EASA, to nejsou zaměstnanci, nejsou to oficiální informace, tedy a řekli nám, že ty agentury, které používáme pro tlumočnické služby, platí šestkrát více, než platíme my přímo, pokud máme skutečný kontrakt, skutečnou smlouvu s konkrétními osobami, které jsou na lesbu a mají ty jazyky. To je totiž problém. Ten spočívá v tom, že Evropská unie si musí najmout nějaké agentury pro to, aby mohla poskytovat tlumočnické služby pro určité specifické jazyky. Bylo to velice kritizováno i v roce 2015 a nikdo nic nezměnil a stále ještě to takto funguje. Ty smlouvy probíhají a z mého pohledu jsou velmi kontroverzní. Děkuji. Na to se budeme muset ještě podívat, ale nejdříve bych dala slovo panu Absolutovi a připomínám, že eh, stále ještě tady máme ještě akta E65, na to se budeme dívat, to je dálnice, pak se budeme zabývat tím katastrem a samozřejmě Lejkala, to je ekologický projekt. A zde bychom rádi od vás něco zjistili o současném stavu situace a samozřejmě nás zajímá vše, co se týče těch strukturálních projektů, které navštívíme na Lesbu. Co se týče programu, ještě tam budou jisté přesuny, jenom aby se se nedivili, takže prosím, pan Reuters. Thank you, Madam uh, Chairman. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci a poslankyně, v první řadě díky vám i vaší předsedkyni za kontinuální eh, podporu a investice do tohoto cvičení. Nebylo to vždy jednoduché, ale řekl bych, že postupně vidíme, že i toto přináší své plody. Alespoň eh, toto tedy vyplývá z našich předchozích zpráv. Eh, Budete diskutovat o nebo navštívíte 10 projektů, to je součást toho prioritního seznamu, těch je celkem 181 těch projektů, jsou součástí celkového eh, financování toho období 7.13, kde, bylo, kde byly tisíce projektů a také na základě té dokumentace, kterou jsme vám mezi tím poskytli, to byla specifická dokumentace pro ty projekty, které navštívíte jsme obecně vzato spokojeni s výsledky v tom smyslu, tedy, že zohledňujeme i účetní závěrky těch programů. Máme poměrně pokročilou míru dokončenosti v tom, co bylo financováno, jak v těchto deseti projektech, tak v těch celých 181 projektech. To samozřejmě neznamená, že by všechny projekty eh, už v tuto chvíli byly dokončené. Existují projekty, které jsou eh, dokončovány a zpřístupňovány, protože jsou financovány národními penězmi, anebo eh, jsou v takové fázi, že vlastně dostávají peníze i z období 14 až 20. Co se týká konkrétně té dálnice E65, zde jsme na konci loňského roku dostali potvrzení, že ta ústřední část, která je kofinancována, Eh, za to období 7 až 13 je už otevřena pro, pro dopravu, takže to je dokončeno a je to v provozu. Eh, mé služby eh, navštívili projekt Lejkana, o kterém také budete hovořit. Došli jsme k závěru, že tento projekt je rovněž dokončen a to přesně tak, jak bylo slíbeno na vaší předchozí návštěvě. Je jasné, že ten váš výběr toho, co navštívíte, obsahuje i velké a hodně viditelné projekty. A je jasné, že některé z těchto projektů jsou rozfázované. Například ten železniční úsek Tisorea, eh, kde se používají i peníze z nástroje pro propojení Evropy. A doufáme, že do konce letošního roku tento úsek již bude v provozu. Další fázový projekt, který navštívíte, je eh, ta atenská linka metra 3. To je obrovský projekt, kde na konci loňského roku bylo potvrzeno, že byl dovrtán tunel, ale eh, ty hlavní práce na těch třech nebo čtyřech stanicích eh, ještě provedeny nebyly vy pak navštívíte tu jednu stanici Pireus. A pak něco k tomu katastru. Toto je projekt, který je rovněž fázovaný, takže je zde část, která již byla dokončena eh, z fondy z období 7.13, ale ten projekt pokračuje do období 14.20. Zrovna minulý týden jsme obdrželi Eh, jaksi následnou žádost eh, o velké projekty, tedy i v rámci Jasperse, a aktuálně tuto žádost přeskoumáváme na naší straně. Tolik tedy velice telegraficky takový přehled toho, co všechno navštívíte, o čem všem se budete bavit. Doprovodí vás mý tři kolegové, eh, ti, kteří mají na starosti tyto projekty v rámci toho programu. No a zkrátka ještě jednou díky moc za to, že v tomto s námi spolupracujete. a no, um, My děkujeme vám také za to, jak nás podporujete. To je velmi užitečné a otázka, kolik Zdechovského s, těmi, s tím tlumočením tu rozhodně eh, samozřejmě zohledníme a ten, který tu naši cestu připravuje, se s vámi Tomáši spojí, abychom to mohli odpovídajícím způsobem naplánovat. Děkuji tedy mnohokrát také za veškeré další informace, které se týkají přípravy. Je nás pět, jak jsem mi řekla, můžou se přihlásit ještě dva další zájemci. Já tedy prosím velmi všechny, kteří se přihlásili, aby nám neodpadly na poslední chvíli. Byla by to škoda, před námi je velký kus práce. Děkuji vám. My jsme dospěli ke konci tohoto bodu a nyní jsme u bodu 8 a zde cesta, jedna o eh, cestu naší delegace do Maďarska. Jedná se o zprávu o té delegaci, ten, tu zprávu máte k dispozici. Šlo nám o to, aby byla detailní, neboť jsme na počátku měli jste diskuze o tom, kontroverze. A pak proto jsme se pokusili, abychom eh, dobře představili stav věci z našeho pohledu. Ta návštěva byla dobrá, velmi důležitá a Viděli jsme, že Maďarsko stále ještě má jisté problémy, které bychom měli zpracovat a věnovat se jim i v rámci našeho follow-upu. A proto bych se na to chtěla soustředit. Již proběhlo setkání s Olafem, eh, který vyšetřuje případy podvodu v Maďorsku. Požadali jsme akta o dokumentu, například Heart of Budapest, to je takový ekologický projekt v Budapešti. A ještě čekáme na otázku výběrových řízeních v Maďarsku, o tom budeme diskutovat. Ale vidíme, že i další členské státy mají problémy při výběrových řízeních a proto se budeme snažit spojit problém Maďarska s dalšími dvěma, tři, třema, třemi zeměmi. Velké procento výběrových řízení, které se týkají evropských peněz, má totiž pouze jednoho jediného uchazeče, a to alespoň z mého pohledu si žádá vysvětlení při nejmenším. Děkuji mnohokrát Evropské komisi, která nás doprovázela a která bude velice důležitá i nyní ve fázi follow-upu. Pane Benderech, ráda bych vám dala slovo zejména. Řekněte něco o e, výběrových řízeních a k tomu, jak se situace e, jak si vyvinula po naší návštěvě a co se týče výběry projektů Eh, tam jsme se tomu tím nemohli tak zabývat, neboť tam eh, eh, maďarské úřady byly přítomny pouze u jednoho projektu, takže jsme se nedozvěděli, jak maďarské úřady projekty vybírají. Pro nás je to tedy stále ještě otevřené téma, takže možná vám se podaří vnést trochu světla do této problematiky a pak po vás dáme samozřejmě příležitost i dalším kolegům, aby se mohli vyjádřit. Nejdříve tedy prosím vás, pane Bendere. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci. Možná na úvod eh, několik slov o zprávě samotné, jak i na ní pohlížíme. po té, co jsme měli relativně krátký čas eh, na její prostudování. Zpráva je, myslím, velmi jasná. Eh, popisuje návštěvy projektu a také diskuze, které jste vedli velmi dobře a v zásadě také přichází s naši, naší perspektivou na programy ze strukturálních fondů v Maďarsku. První věc možná k významu strukturálních fondů. Vy, na to, vy, vy, vy se k tomu vyjadřujete a já si myslím, že je velice důležité neustále opakovat, že je třeba mít na paměti, jak důležité je pro maďarskou ekonomiku to, že může využívat strukturální a kohezní fondy. Pozitivně mohu říct, konstatovat, že čermání prostředků bylo velice dobře v období 2007 až 2013, v tomto podpůrném období. Více než 100% prostředků mohlo být eh, vyčerpáno a maďarské úřady nyní čekají na zpětné, na, na uhrazení 5%, eh, které ještě uhrazeny nebyly. To je to, co ve všech eh, ve vaší zprávě označujete jako přesvědčivé, úspěšné projekty. Na tom se ukazuje, že peníze byly eh, uplatněny dobře a vyčerpány v plné výši. A druhá věc z mé strany v této souvislosti. Přesto je třeba si uvědomit, že i když kohezní a strukturální fondy navýšily míru investic asi o 3% v období 2007-2013, a bez těchto investičních prostředků bychom měli eh, propad asi ve výše 30 Přesto vidíme, že konvergence, jak externí, tak interní, neprobíhá tak, jak bychom si to bývali přáli. A to vše, v rámci diskusí o evropském semestru, o horizontu 2020, Vždy dbáme na to, aby Maďarsko ve srovnání se sousedními zeměmi, s těmi konkurenčními zeměmi Vyšehrádské skupiny a také s ohledem na Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Tady vidíme, že Maďarsko prostě nemá ten růst, který by mohl vést k rychlé konvergenci, což znamená, že alokace těch prostředků eventuálně je suboptimální. Vaše zpráva a zde se dostávám k tématu, odráší přesně tento problém a to na úrovni projektů. Tam si kladete otázku, zda kvalita veřejných výdajů byla optimální a pokud kladete e, otázku k value for money nebo k příspěvku individuálních projektů k rozvoji regionální ekonomiky a konkurenceschopnosti, jak víte, komise v rámci systému sdíleného řízení nehledí v první řadě na projekty, my se díváme na programy. A v zásadě jsme si kladli stejné otázky jako vy. Zde je třeba si jaksi zpřítomnit eh, tu skutečnost, že eh, ve srovnání s období 2007-2013 Máme tady změny, které podpořila Rada a parlament a nyní máme programové období, které mnohem silněji sází na zjednodušení, také na zaměření na výsledky. Doufáme tedy a vidíme to relativně pozitivně, že investice, které šly možná ne správným měrem, eh, v současném období nebudou v tak velké výši, jako to bylo v období minulém. To zlepšení potřebuje čas, ale tady vidím, že ta perspektiva je správná, že se nedíváme na poskytnuté prostředky, ale hledíme na docílených výsledků. Třetí bod. A vy jste o tom hovořila, paní předsedkyně. To se týká veřej... zadávání zakázek. Vy jste právem se na to soustředili ve zprávě a v zásadě dospíváte k stejným závěrům jako Evropská komise. Komise se zabývá tímto způsobem na dvou úrovních, tímto tématem na dvou úrovních, tedy jednak tady máme diskusi s maďarskými úřady v rámci evropského semestru, kvalita veřejných výdajů a otázka toho, jak výběrová řízení pro veřejné zakázky mají být organizována. To je součástí každé zprávy od té doby, co evropský semestr začal a veškeré ty kritické body, kolik tedy těch výběrových řízení je takových, že je tam pouze jeden uchazeč. I to jsme tematizovali. A asi před měsícem proběhla návštěva země, navštívili jsme maďarské orgány a úřady a celou polovinu dne jsme věnovali speciálně zadávání veřejných zakázek a v našem country reportu doporučení pro jednotlivé země, které vydáme na jaře, se přesně na toto zaměříme tak, abychom dosáhli zlepšení v praxi zadávání veřejných zakázek. Proč hovořím o praxi zadávání zakázek? Neboť v zásadě ta implementace odpovídající směrnice je na dobré cestě. Také máme akční plán, který jsme domluvili s maďarskými úřady a ten implementujeme již od začátku tohoto období. A e, kde je ten problém? Ten je stále v tom dobrém používání těch e, zákonů, které již platí. Tam je problém. Druhá úroveň, jak se zabýváme se za, eh, veřejnými zakázkami, je oblast kontroly. Kolegy má kolegyně Karuně Kalink, z tomu možná později ještě něco dodá. Formální chyby a materiální chyby ve, veřejných, eh, ve zadávání veřejných zakázek je něco, čím se zabýváme v každém našem auditu a vždy to vedlo k odpovídajícím opravám v programech v podporem období, kterým jste se zabývali. Dnes vy ve zprávě uvádíte ty rezervy, které máme v operačních programech. Pět těchto rezerv je určeno pro rok 2018, nebo které souvisí s rokem 2018 právě velmi souvisí s tím problémem v oblasti výběrových řízení. My se tedy velmi tímto problémem zabýváme a snažíme se o dobrou spolupráci s maďarskými úřady. Ve zprávě je to také uvedeno. Čtvrtý bod. Zcela stručně. Ten se týká eh, systému kontrol a k auditu. auditu. Právem poukazujete na to, že v Maďarsku máme velmi vysoké číslo finančních obrav. Bude to asi miliarda eur v eh, podrobí 27213 Přesto si myslíme, že můžeme říci, že celkový systém audit a kontrol funguje relativně dobře, neboť se podařilo tyto chyby odhalit. Ano, to, co na tom není až tak pěkné, je asi to, že se k tomu došlo vždy příliš pozdě. Přáli bychom si tedy proaktivnější přístup, eh, proaktivnější korektury ze strany našich maďarských partnerů, Nechceme spolehat na to, že nejdřív, až pak eh, komise nebo OLAF nebo účetní dvůr budou odhalovat eh, nedostatky, které bude třeba korigovat. Poslední poznámka z mé strany, pokud dovolíte, se týká projektu. To by bylo takové konkrétní follow-up. Týká se to metra 4. Eh, tehdy, když jsme navštívili Budapešť, tak jsme nadnesli tuto otázku, proč to tedy trvá tak dlouho a zda možná byla i chyba na straně komise, že mm, neudělala, co měla. I nadále v tomto případě probíhají šetření. Maďarské orgány celkový projekt opět podrobili dalšímu šetření. Výsledek je ještě otevřený. Eh, soudy eh, stále ještě jednají, zejména v Londýně. Tam je ten jeden zasedání soudu, kde se týká jedné velké zakázky, je naplánováno až na prosinec 2018, proto je to celé otevřené Eh, šetření Olafu probíhá, reakce maďarských orgánů rovněž není to pěkné, že se to takto prodlužuje, ale na druhou stranu to není možná až tak velký problém, protože 5% eh, těch podpůrných prostředků stále ještě držíme my a nebudeme nic platit, dokud nedojde k uzavření těchto případů. A je zde i stále ještě otevřená i možnost finanční opravy. K výběru projektů má poslední věc, vy jste o tom také hovořila ve své otázce, to je eh, úkolem národních eh, orgánů. Pro obě podpůrné období, jak pro to staré, tak pro to nové, existovala transparentní eh, existovaly transparentní procedury výběhu, výběru, které jsme rovněž sledovali, proto si musíme po co se týče jednotlivých projektů, se na to specificky podívat. Pokud to chcete učinit, rádi vás v tom podpoříme. Ale myslím si, že mnohé z toho mělo přijít z maďarské strany. Maďarská strana by měla přispět k tomu, aby se to objasnilo. Já bych rád eh, to takto uzavřel. Myslím, že jsem hovořil dost dlouho. Předsedkyně, děkuji. Vaše kolegyně? Já jsem chtěla jenom doplnila některé záležitosti v souvislosti s tím auditem, který děláme v Maďarsku. Jak víte, většinou se díváme na systémy managementu a kontroly, díváme se, zda fungují solidně a když odhalíme nějaké slabiny, tak zahajujeme korektivní opatření. Pravdou je to, co řekl Tomás. Řekl, že Mm, jsme nalezli celou řadu procesů v zadávání veřejných zakázkách v roce 2013, proto ta míra korektur je tak vysoká. Co se týče období 2014 až 2020, znovu jsme posílili ty systémy pojištění na těch 10 zadržujeme eh, těch 10%, dokud tedy mm, nedojde k platbám do konce února. Potom pokračujeme v té auditní práci, která se soustředila zejména na veřejné zakázky, ale také na celou řadu operací. Eh, musíme říci, že když se podíváme na naše auditní práce, tak došlo skutečně k celé řadě uh, E, zlepšení e, v práci úřadu. To jsem chtěla jenom dodat. Vy stále ještě jsme neuzavřeli programy v Maďarsku, máme tady těch 5% peněz, které jsou zatím zadrženy, dokud veškeré záležitosti nebudou vyřešeny. Ano, děkuji, myslím si. Bychom se také mohli přesvědčit o tom, že tady konáte opravdu dobrou práci a že i maďarské úřady, alespoň podle toho, co jsme viděli my, jsou skutečně mm, ochotny tu aktivitu přijímat a spolupracovat. Mě to tak trochu eh, při pomínalo ježka, který tedy nevypadá zrovna sympaticky, ale je to velice užitečné zvíře. Nemám tady žádná přání eh, po připomínkách k tomuto bodu, takže tím ho uzavíráme. Eh, aha, kolega Tamáš Dojč a kolega Javor, takže prosím, Tamáši. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, dovolte, abych jenom krátce k tomu něco podotkl. Já jsem byl rovněž členem delegace, ale tak jaksi mimo kvótu. Jako poslanec eh, Maďarska jsem se také účastnil eh, této delegace jako europoslanec za Maďarsko. Tři věci k tomu chci říci paní předsedkyně vytvořila, vypracovala zprávu, kde se lze dočíst, že delegace měla tři cíle. V roce 2011 už jsme jednou v Maďarsku byli a chtěli jsme udělat takové pokračování, follow-up. Potom se jednalo o plnění cílu 2020, to tedy znamená, jak to vypadá s investicemi do regionálního rozvoje v období 2014 až 2020, jak se čerpají prostředky, jakým způsobem přispívají k tomu, aby v Maďarsku na základě pomoci eh, se těchto fondů byly řešeny problémy, jako je soudržnost a tak dále. A za třetí, Evropský technologický institut, který má své sídlo v Budapešti. Existovala zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, která se týkala tohoto institutu. Co se týče těch obou prvních cílů, tak k těm bych rád teď něco krátce řekl. V této právě vidím určité slabiny. Ty poslední dva příspěvky ze strany Evropské komise to ještě potvrdily. Co se týče follow-up, tak tady vlastně nic nečteme v té zprávě. Jedná se o to, že v roce 2011 jsme tedy byli v Maďarsku, jak to tam vypadalo v roce 2011, s e, dotacemi z Evropského regionálního fondu a potom v roce 2017 jsme tam byli podruhé. No jakým způsobem se rozvíjela situace? Je ten trend pozitivní, negativní? Jak to vypadá? Období 2007 až 2013 bylo úplně jiné než 2014 až 2020. Zastupci komise, zástupce komise hovořil sedm nebo deset minut, čili eh, a to je velmi důležité téma. Když si někdo přečte tu zprávu, tak tato zpráva vlastně nezohledňujete osobní dojmy, které jsme získali v Maďarsku. Eh, Maďarsko je eh, pro evropské město eh, přispí, a tady se snoubí maďarské prostředky s evropskými prostředky, zaměstnanost se zvýšila, nezaměstnanost je velice nízká, růst je vyšší než 4%, prostředky jsou také vyšší. Ehm, ale je třeba konstatovat ten trend, eh, jak se zlepšuje situace. V této zprávě eh, se jedná o konstatování skutečností, to je samozřejmě důležité, kolik prostředků do Maďarska plyne, cíle a tak dále, ale vlastně tady není napsáno to podstatné. A pak jsem ještě chtěl říci, si že v této zprávě jsou konstatovány věci, které již konstatovala předtím komise. To znamená, že tady není k tomu řečeno o nic více. V posledních letech komise prováděla určité analýzy, Eh, Evropská komise prostě udělala svou práci, stvrdila určité výsledky, no a ty se znovu objevují v té zprávě. A v této zprávě se ani neodkazuje na prameny. A tyto cesty delegací musí představovat nějakou přidanou hodnotu. No prostě nevyplatí se jezdit za mnoho peněz do Řecka, do, na Kypr nebo do Maďarska. Stojí to spoustu peněz a e, to jsme mohli rovnou zůstat eh, v Bruselu a vygooglit si e, dokumenty komise a sepsat tu zprávu tak, jak je. Čili eh, v té zprávě nejsou obsaženy žádné dodatečné informace, jenom jedna tedy dodatečná. Potom, co se týče veřejných zakázek. 630 veřejných zákazek má pouze jednoho nabizitele, ale k tomu chci dodat dvě věci. Za prvé, Průměr v Evropské unii činí 24%, čili nevypadá to tak, že v jiných členských státech by zadávání veřejných eh, zakázek se pohybovalo mezi nulou a jedním procentem. Ne, průměr je 24% a u nás 36%. A když se podíváme na země, které přistoupily v roce 2004, ne eh, Francie, ne Německo, ty státy, které přistoupily v roce 2004, pak lze konstatovat Polsko 26%, Česká republika 41%, Kypr, Rumunsko 38%. No a tak 630% v tomto srovnání je příliš vysoké nebo ne? Domnívám se, že prostě udávání tohoto čísla ničemu nepomůže, když tomu nedáváme to srovnání. My samozřejmě nejsme hrdí na těch 630%, eh, ale zase to není zase tak příšerný výsledek, to je třeba k tomu také říci. Tato zpráva má jednu přidanou hodnotu. Jedná se zde o to, že že výbor KONT považuje za žádoucí, aby komise se zaobírala eh, v Maďarsku se specifickými, země specifickými doporučeními. Možná, že to je názor paní předsedkyně. Já nevím, jestli teď můžeme říci, že to je názor výboru. A domnívám se, že není jednoduché jak si rozptýlit podezření, že se nejedná opět o to, že bude, by mělo být zase provedeno nějaké šetření. Eh, já nevím, jestli to souvisí s migrační politikou, tyto dvě věci spolu vůbec nesouvisí udržení eh, regionál, prostředku z regionálního fondu a na druhé straně ne podpora států, eh, které nesledují migrační politiku Evropské unie. Tyhle dvě věci nepatří k sobě, ale eh, Brusel to tak rád dává dohromady jaksi. Domnívám se, že budete-li chtít provádět další šetření v Maďarsku a chcete-li provádět další analýzy v Maďarsku, přijeďte, srdečně vás veme, my nemáme co skrývat. Ale přesto se domnívám, že je třeba rozptýlit tuto obavu že tato další šetření nemají vést k ještě dalšímu vykonávání tlaku, vyvíjení tlaku na Maďarsko v souvislosti s politikou uprchlictví. Možná, že by Evropská komise eh, skutečně měla vypracovat nějaká specifická doporučení nebo provést specifická šetření. Třeba by se to vyplatilo i touto cestou. Tehdy, když jsme vedli diskuse, o vládě práva v Maďarsku. Evropská komise to akceptovalo, co se týče nezávislosti justice. Byla zavedena jednotná metodika a podle této jednotné metodiky se posuzují všechny členské státy v Evropské unii. A k jakému výsledku se dospělo? V Maďarsku neexistovaly žádné problémy s vládou práva, s zásadami právního státu. E, a patříme tedy ke třetině těch států, které, kde vládne prostě právo. No a Pakliže tedy e, e, je třeba provádět nějaké analýzy a výbor to považuje za nutné, no dobře, můžeme je dělat jednotnou metodou, jednotnými podmínkami, jednotnými předpoklady. Musíme tedy se na to podívat, sestavit harmonogram pro všech 28 členských států, vypracovat zprávy specifické pro všech jednotlivé země. Žádná i prostě vždyť i ti netopláci dostávají dotace. Chci ještě říci, že nemám čas tady na nějaké dětinskosti a proto mohu jenom konstatovat, že tato zpráva odráží to, oč se hovořilo na těch schůzkách. A v protikladu na tebe, my jsme se všech, protikladu k tobě, my jsme se všech schůzek zúčastnili, ty jsi nebyl ani na polovině z nich. Takže musím říci, že my se zajímáme o Maďarsko, protože Maďarsko je důležitou zemí Evropské unie a my chceme, aby tam došlo k pozitivnímu vývoji. Já jsem na sebe nechala nadávat ze strany maďarské vlády, ale teď už to tedy stačilo. Kolega Javor. Köszönöm a szót. Elnök asszony, igyekszem rövidebb lenni egy kicsit. Paní předsedkyně, já budu stručný. Rád bych poděkoval sekretariátu za zprávu. Je to, myslím, korektní, podrobná a přesná zpráva, která odráží naše zkušenosti z této cesty. Mám několik otázek a několik málo poznámek. Paní předsedkyně již uvedla, že stále ještě čekáme na jisté informace. Například prostě není zajištěn přístup k informacím, například i s ohledem na výběr projektů. Tady je to stále ještě velmi nejasné. A co se týče, nebo s ohledem na tyto nedostatky bych rád věděl, jak dlouho ještě budeme čekat na tyto informace. Za tedy nejdříve si na ně počkáme a pak uzavřeme zprávu, či půjdeme tou cestou, že zprávu uzavřeme již nyní, ale i nadále budeme tu situaci v Maďarsku sledovat a ty informace, které ze mě budou poskytnuty. Druhá věc. Mám tím na mysli kontrolu ze strany Evropské komise v kontrolách, které provádí, se jedná v první řadě o operační programy. Ptám se tedy, vy na komisi asi chcete přímé formulování cílů. Zprávy OLAFu a šetření OLAFu se potom věnuje jednotlivým projektům, které ovšem neprobývá, ty kontroly neprobíhají systematicky, ale pouze náhodně. A měl jsem dojem, ze zpráv eh, OLAFu z roku 2016, že ty skutečné problémy nejsou v oblasti operačních programů, ale přímo při vypisování projektů v té oblasti, jak se jednotlivé projekty vybírají. Tam dochází eh, alespoň k domělé korupci nebo k podezřením z korupce a když potom to Olaf namátkově kontroluje, tak eh, i hned e, vždy objeví nesrovnalosti. Asi 4 veškerých výdajů musí být pak vráceny zpět, to jsou ty finanční opravy. Jak říkám, ty kontroly se provádí namátkově, ale když se vyměnuje právě tu namátkovost toho kontrol, tak je to velmi vysoká částka. A skutečný problém tedy počívá v tom, zda vůbec existuje nějaký dostatečný kontrolní mechanismus, který by nejenom prošetřoval eh, operační programy jejich rámci s ohledem eh, na to, jak zda jsou souladu s evropskými hodnotami a mm, s evropskými cíly. Ne. Mám tím na mysli, že by měla existovat nějaké kontroly, které se budou systematicky věnovat oblastím, kde je podezření z korupce. Nějaké systematické kontroly možných případů korupce. Evropský semestr není vhodný pro takovýto úkol, neboť tam chybí takové možnosti konkrétních kontrol a vyšetřování. Ale pokud něco takového nezavedeme, tak se nám nikdy nepodaří ty problémy odstranit. Nepodaří se nám zjistit, zda byly evropské peníze řádně vyplaceny a zda projekty, které se provádí, skutečně jsou ku pro všechu vě, všech veřejnosti anebo slouží pouze soukromým zájmům. Mám otázku na komisi. Ve zprávě se často zmiňujete o období mezi 2014, mezi lety 2014 a 2020. Maďarská vláda ještě letos hodlá celkovou částku pro celé podpůrné období pokrýt již nasmouvanými projekty. Pokud je to skutečně zvládnou takto rychle, tedy pokušit v roce 2018 eh, po volbách v Dubnu, bude eh, nová vláda, ta již nebude mít volnou ruku. Nebudeš moci volně disponovat těmito prostředky a proto chce současná vláda ještě před volbami vše stihnout a veškeré tyto peněžní prostředky navázat na eh, již nasmluvané projekty, a to tedy zcela podle svého vlastního uvážení. A co se pak stane? Jak to bude eh, v období po roku 2020? Zde je nebezpečí, že má eh, dva, tři roky již nebude možné předkládat nějaké nové projekty nebo realizovat nějaké nové ideje, neboť vše bude probíhat podle těch již starých nasmouvaných plánů, což by mohlo přinést, vést k finanční nestabilitě. Děkuji předsedkyně. Já bych chtěla říct si kolegovi Javorovi, že v případě Heart of Budapest by bylo bývalo velmi dobré. Eh, podklady komise máme, to, co nemáme, to jsou jednotlivá vyjádření maďarské vlády k tomuto. To by bylo pro nás velice důležité, abychom měli veškerou tu korespondenci, abychom mohli zhodnotit, o co vůbec jde, o čem vlastně hovoříme. Tedy bylo by velmi dobré, abychom měli k dispozici veškeré ty podklady, ty dopisy maďarské vlády. A bylo to v podstatě naplánováno, eh, že se budeme ještě zabývat zprávou OLAFu, to ještě nemůžeme ale nemá smysl tady dále vyčkávat. Jediná informace, která nám chybí, je od státního zástupce a ta se týká metra linky číslo 4. Jak k tomu tedy přistoupíme? My jsme jim psali, psali jsme mu a čekáme na reakci. Proto eh, my si můžeme tu zprávu nechat, jak ji máme. Normálně se o pozměňovacích návrzích ke zprávě nehlasuji, ale pokud nějaké přání máte, prosím sdělte nám to, ale normálně v případě takovýchto zpráv nikdy žádné potíže nemáme. Takže nejdříve bych ráda dala slovo panu Bendemu a pak te, ještě eh, další kolegyně, ale nejdříve prosím vy, pane Bendere, máte možnost zareagovat. Děkuji. Mám pocit, že to byla pouze jedna otázka, pokud jsem si to správně zaznamenal pana Javora, to je to rychlé rychlé nasmování, rychlá implementace. To je samozřejmě dvosečná zbraň, jak víte, celkově v Evropské unii, v členských státech jsme byli poněkud pomalí při nastartování současného podpůrného období a z tohoto pohledu jsme vlastně docela rádi, že maďarské úřady, ale také další členské státy chtějí celou věci trochu urychlit a e, prostě ta implementace běží na plných obrátkách. Na druhou stranu jsme s úřady a orgány hovořili o možných problémech. Problém vidíme jinak v té oblasti, o kterých jste hovořil, pane poslanče, a totiž, že pak už nebude žádné peníze k dispozici pro nějaké nečekané krize až do té doby, než začne další podpůrné období, o kterém vůbec nevíme, jak bude vypadat a současně tím, že tady bude masivní eh, vyhlašování veškerých výzev, předkládání návrhů, že tím dojde k jistému přetížení trhu. Eh, zjišťujeme, že ceny stoupají rychleji, než eh, jak mohou být realizovány ty projekty. Zároveň to, že veškeré ty výběrová řízení jsou vypisována současně, například z Evropského sociálního fondu a regionálního fondu, to se nám poněkud upozadňuje, je to předmět diskuse, e, tu už vedeme asi rok. Na druhou stranu jsme skutečně rádi, že dochází k tomu, že ty peníze začínají být vázány na projekty ve smlouvách a doufejme, že mm, to podvede k investicím ve městech, v regionech. Více k tomu říct nemohu, ale budeme to i nadále sledovat. Děkuji předsedkyně. Ano, co se týče té kvóty veřejných výběrových řízení s jedním uchazečem. Tady máme 45 Polsko, Chorvatsko, pak tedy to Maďarsko, ale pak se to velmi snižuje. Takže my samozřejmě zde ty země budeme tematizovat, tedy to Chorvatsko s tím Polskem, které mají největší míru a budeme potřebovat samozřejmě i podporu generálního ředitelství pro regionální otázky. Pak se má ještě zástupkyně dalšího generálního ředitelství. Prosím o stručnost, neboť máme ještě jeden, bod na podařu jednání. Prosím. Body. Ich habe auf der Liste Begona Arano. Ich habe na seznamu mám Begona Arano, je to dáma, nevím, říká paní předsedkyně. Jenom několik minut, prosím. Eh, I will be very, very... Já budu velice stručná. Z naší strany je to v podstatě součást návštěvy do EIT. Z té zprávy jsme to pochopili tak, že tam byla celá řada problémů, které byly analyzovány. A řešilo se to na diskusi eh, Antoanety Angelovi Karstevy, naší ředitelky a ředitele toho institutu. A pokud jsme to pochopili správně, zbývají tam tři otázky. Co se týká tedy těch zatím neuzavřených ehm, věcí ze zprávy Soudního dvora, velice stručně mi dovolte zkrátka říci, že i u těchto otázek hledáme řešení. Co se týká změny nařízení, ehm, na tom také pracujeme. Zpracováváme také několik pozměňovacích návrhů, které nebudou mít vliv na příští víceletý finanční rámec, například 25% financování KIC. To bude řešeno v příští revizi nařízení. Další věc je viditelnost víceletých grantů. V tomto případě můžeme říci, že to už bylo přeskoumáno a tato modifikace bude zohledněna. Opět se to týká spíše příštího rámcového programu, protože je velice těžké to integrovat do programu aktuálních. Co se týká finanční autonomie, tady rozhodnutí padlo. Využiji tuto příležitost k tomu, že vám oznámím, že od 1. ledna 2018 platí plní finanční autonomie EIT. A pak zde byla otázka toho, eh, těch početních stavů zaměstnanců, řekněme. Byla podána žádost o dodatečné lidské zdroje, Zatím to bylo navýšeno na 65 a očekáváme, že podle plánu na rok 2018 to bude navýšeno až na 68 zaměstnanců. Samozřejmě budeme naslouchat potřebám EIT, Máme tam takový plán, který zastropuje počet zaměstnanců na 70, ale pravděpodobně se o tom ještě budeme bavit. Takže taková je situace, to je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Tak, ještě máme jeden bod. E, tím tedy končíme tento bod a jdeme na další bod. Je to velice důležitý bod. Takové rapid case review, což je nový nástroj účetního dvora, tedy díky, že jste přišli, ano. Jde o rychlou analýzu provádění 5% snižování personálních stavů v EU. E, zpravodaj je pan Russo, náš zpravodaj je pan Ashworth. Pane Russo, promiňte nám to spoždění, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes vám chci představit výsledek našeho Rapid Case Review ohledně dopadu toho pětiprocentního snižování personálních stavů. Mám pár snímků. Ehm, doufám, že tak bude má prezentace jasnější. Účetní dvůr byl požádán radou, aby provedl nezávislé hodnocení implementace pětiprocentního snížení početních stavů zaměstnanců, tak jak to bylo spuštěno na základě meziinstitucionální dohody z roku 2013. Tato dohoda předpokládala progresivně zajistit pětiprocentní snížení početních stavů eh, dle příslušného plánu. Další snímek. Tady vidíte tedy ten rozsah té původní dohody. To všichni znáte. Šlo o neutralizaci dodatečné nadstavby kapacity tím, že se navýší pracovní doba na 40 hodin týdně. Evropský parlament, Rada a komise se dohodli, že progresivně budou snižovat eh, početní stavy o 5%, tak jak se uvádí v establishment plánu z 1. ledna 2013. Jde tedy o zaměstnance na dobu určitou a zaměstnance na dobu neurčitou. A to těch, kteří pracují v institucích a orgánech EU. Tato redukce se má týkat všech institucích, orgánů a agentur. Účetní dvůr se rozhodl provádět tento úkol v podobě Rapid Case Review, tak abychom konsolidovali stávající informace a poskytli zúčastněným stranám komplexním a e, komplexní a co nejrychlejší informace. Chceme, aby to bylo k dispozici ještě před procedurou absolutoria pro rok 2016. Máme tři různé harmonogramy. Jenom aby to bylo jasné, je to potřeba trošičku rozdělit, tak jak vidíte na snímku. Tam se mluví o tom, že vzhledem k tomu, že ta zpráva zmiňuje tři různá období, tak jde o období 2013-17, což je to referenční období, které je zmiňováno v, tom, v, té, v té dohodě, během kterého má dojít té progresivní implementaci těch pětiprocentních omezování stavů. Dále je to období 2012 až 17 a to je to období od eh, to je to období tohoto eh, jaksi establishment plánu, na němž je ten 5%, je to pětiprocentní snížení založeno až do roku, kdy má být implementováno. A pak je to období 2012 až 16 což je opět od eh, toho establishment plánu, na němž je těch 5% založeno, do posledního roku, eh, za který byla k dispozici data pro skutečné platby. V rámci tohoto přeskumu jsme zjistili, že evropské instituce, agentury a orgány víceméně splnily ten cíl 5% redukce početních stavů na základě toho establishment plánu, nicméně s určitým spožděním. Z celku eh, tedy těch 2306 eh, míst se zatím dosáhlo 2145 míst a tím pádem zbývá 163 míst, která musí být ještě seškrtána mezi lety 2018 a 20. A to vidíte na snímku. E, tato prodleva je v důsledku toho, že národní orgány chtěly dokončit toto cvičení do roku 2018, stejně tak jako decentrální agentury. Parlament na základě dohody s radou plánuje eh, dosáhnout tohoto cíle v roce 2019, přičemž eh, výkonné agentury EU eh, tyto škrty mají dokončit do roku 2020. Je velice důležité poznamenat v tomto ohledu, že většina těch redukcí byla dosažena tím, že se škrtla volná místa a nebo že se škrtla místa osob, které opustili eh, instituce kvůli eh, odchodu do důchodu, dlouhodobé nemoci a tak dále. Tak, k tomu já se pak ještě vrátím. Jak vidíte, je tam jaksi propad ehm, s určitými korekcemi, jsou tam eh, nová místa v Chorvatsku, a nějakých 322 míst, eh, což byly takové nějaké menší redukce například eh, v soudním dvoře po reformě a tak dále. A také specificky v parlamentu, ale je tam výrazný nárůst nových míst, a to pro agentury jak pro ty decentrální, tak pro výkonné agentury. A k tomu se tedy vrátím detailněji. Během toho přeskoumávaného období rozpočtové orgány eh, umožnili zřizování nových míst, což mělo vážný vliv na celou situaci. Eh, proto jsme analyzovali jaksi vývoj implementace tohoto plánu. Na dalším snímku, tedy na tomto snímku, vidíte eh, to celkové ponižování počtu zaměstnanců podle toho původního plánu. Eh, to je celkem 494 míst, jinými slovy 1,1%, eh, to je tedy ten výsledek. A hodně se tam liší instituce, orgány a agentury. Instituce celkově snížily počty zaměstnanců průměrně o 3,5 ale decentrální agentury a výkonné agentury průměrně navýšily počet zaměstnanců o 13,7 respektive eh, to bylo 42,9 u výkonných agentur. Důvody pro tyto rozdíly mezi tím dohodnutým seškrtáním 5% eh, těch eh, zaměstnaneckých postů a tím masivním navýšením, to, ty důvody jsou různé. Jednak tedy jsou to nová místa v Chorvatsku, jak už jsem říkal, pak je třeba eh, další rozvoj překladatelských služeb pro irštinu, pro gejlštinu, nebo udělování dočasných pracovních míst pro politické frakce v Evropském parlamentu. U decentrálních a výkonných agentur se jedná hlavně o delegování úkolů, eh, úkolů ze strany komise, to je potřeba zohlednit, a přiřazování nových úkolů, například těch, které souvisejí s migrací. Také jsme se zaměřili na aktuální počet zaměstnaneckých postů. Zjistili jsme, že tento počet se zvýšil o 0,4 za období eh, mezi 1. lednem 2013 do 1. ledna 2017. Podobně Eh, tak jak to bylo v tom establishment plánu, eh, tak celkový počet pro instituce EU se snížil z těch důvodů, které jsem vám již uvedl, o 1,3%, zatímco eh, se to zvýšilo o 9,6% a 33,7% u decentrálních agentur a výkonných agentur, to vidíte tady na tom snímku. Zároveň počet volných míst eh, mezi institucemi a orgány se rapidně snížil právě proto, že těch škrtů bylo dosaženo vlastně tím, že se škrtla místa, která tak jako tak byla volná, anebo místa, která eh, by se stala volnými v rámci daného finančního roku. Nakonec jsme také nastínili vývoj nákladů na zaměstnance. Naše analýza ukazuje navýšení eh, cen nákladů na eh, dočasné zaměstnance a trvalé zaměstnance o 11,5 a eh, zvýšení plateb o 9,2 tento vývoj reflektuje zejména výroční přizpůsobení platů, což se týká všech zaměstnanců, a individuální eh, povýšení eh, v rámci jednotlivých, eh, jednotlivých platových tříd. To je tedy takové fyziologické navyšování platů, chcete-li, v důsledku běžného vývoje, jak obecně vzato, tak individuálně vzato. Eh, opět na těchto snímcích vidíte eh, situaci v institucích a na druhou stranu v decentrálních a výkonných agenturách. Opět tedy, co se týká nákladů na zaměstnance. Zároveň s tím, eh, jak jsem vás právě informoval, že opět i zde u těch agentur je to navýšení významnější z těch uvedených důvodů. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, členové výboru, na závěr děkuji auditnímu týmu za jejich výkon při eh, tomto cvičení a těším se na otázky. Ano, děkuji. Eh, tlumočníci nám dali ještě 10 minut. Kolega Ashworth má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je důležitá zpráva. Proto chci poděkovat panu Rusovi a auditorům za odvedenou práci. Budu stručný. Dobrá zpráva z té zprávy je to, že auditoři zjistili, že Unie dosáhla svého cíle 5% ponížení početních stavů zaměstnanců, byť s určitým spožděním. Špatná zpráva je, že když se podíváte na ty podrobnosti, a zejména když zohledníte ty výjimečné, to výjimečné navýšení a e, výjimky, tak e, konečné ponížení početních stavů bylo pouze 1,1%. Jsou zde tři důvody. Za prvé, e, tedy plán pro celou řadu institucí se musel navýšit, například přistoupilo Chorvatsko nebo tlumočení pro irštinu, větší bezpečnost nebo vyšší vytíženost soudního dvora. Za druhé, politické frakce v Evropském parlamentu se považují za vyňaté z těchto dohod o snižování početních stavů. Je zajímavé konstatovat, že během tohoto období jmenovali dalších 120 postů. A za třetí, smluvní personál je mimo tuto dohodu a je zajímavé, a řekl bych i podezřelé, že v tom pětiletém období eh, zaznamenali auditoři 33% navýšení v počtu smluvních pracovníků. Kromě toho je velice zajímavé, až pozoruhodné, že za stejné období eh, se náklady na zaměstnance zvýšily o 6,6%, ale skutečné platy, platby se zvýšily o 9,2%. Je zde několik otázek, eh, které bych chtěl auditorům položit. Za prvé, může účetní dvůr odhadnout, zda ty úspory proběhly kvůli tomu nebo v důsledku toho pětiprocentního ponížení početních stavu, anebo je to jenom tím, že se ty náklady přesunuly jinam. Druhá otázka. Pokud by byly politické frakce začleněny do toho pětiprocentního cíle, Myslíte si, že by parlament splnil svůj závazek? A e, to neto navýšení, e, jak si došlo by k tomu neto navýšení e, početních stavů o více než 1,1%. A za třetí, myslí si auditoři, že to pětiprocentní ponížení pracovních, početních stavů vůbec stálo za to? Pokud vím, komisař Ettinger, podobně jako zpráva pro víceletý finanční rámec v parlamentu, doporučují, že toto cvičení se nemá opakovat. Souhlasíte s tímto závěrem? Na závěr, paní předsedkyně, nikdo nepochybuje o tom, že eh, ta pětiprocentní redukce zaměstnanců měla jaksi velice úctyhodné, dobré původní záměry, ale zpětně to bych řekl, že sebou nesla také eh, celou řadu nežádoucích dopadů. U těch orgánů a agentur, které přejímaly nové úkoly, nové odpovědnosti, se z tohoto stal velký problém. Mohu vám dát příklad, eh, který nám nedávno doložil soudní dvůr, kde ta zátěž byla zkrátka až příliš velká. Zrovna minulý týden SVČ eh, zjistila, že jejich kapacita generovat kvalitní práci eh, je omezena tím, že mají nedostatek zaměstnanců. Zatímco v jiných institucích se zdá, že ty redukční cíle v podstatě dokonce i podnítili kreativnější přístup k zprávě lidských zdrojů. Na závěr mi dovolte říci tři věci. Za prvé, ty redukční cíle jednoznačně omezili nebo zdrželi určitou, určité funkce EU. Za druhé je jasné, že v některých oblastech stanovování cílů pouze podpořilo jakousi strategii přemístění e, v rámci zaměstnaneckých stavů. A za třetí, politické frakce se musí pečlivě zaměřit na své vlastní zaměstnance a musí reflektovat, proč když ty cíle platily pro všechny ostatní instituce, by to mělo být tak, že zrovna oni, politické frakce, budou z tohoto vyňaty. A nakonec, paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že celkový počet zaměstnanců a náklady na zaměstnance, tedy na zaměstnance, kteří sedí na nějakých postech, se navýšily na 0, za 0, o 0,4% za to období, tak to mě říká, že ten 5% cíl měl dobré záměry, ale ve skutečnosti se ukázalo, že to je nástroj přinejmenším tupý. Děkuji vám. Ano, děkuji. Tím je řečeno v podstatě vlastně všechno, protože při čtení eh, dospějeme každý ke stejnému závěru. Pan Ruso jistě bude chtít reagovat. Prosím. Děkuji. Chtěl bych poblahopřát Chtěl bych poblahopřát panu Spravodajovi, který, eh, pokud vidím, plně pochopil obsah tohoto dokumentu a pokryl pokryl svými velice zajímavými dotazy eh, celé spektrum naší práce. Jen jedna věc. Tedy kromě toho faktu, že, eh, jak víte, toto vlastně není auditní zpráva, spíše je to tedy to rapid case review, Jinými slovy, eh, toto není auditní dokument, který by měl poskytnout nějaké stanovisko. Spíše to je dokument, který poskytuje informace a data, která jsou nebo taky někdy nejsou už zveřejněna zúčastněným stranám, jako je třeba parlament, zkrátka má, eh, jak doufáme, poskytnout komplexní náhled na danou situaci. Eh, nic, kromě toho, se zde nabízí taková jaksi politická úvaha, protože některé věci zkrátka auditorům nepřísluší, protože jsou příliš eh, politické. Kdybych začal tak nějak tím hlavním, eh, účetní dvůr nemůže dodávat nějaké stanovisko u příležitosti jisté činnosti, která se děje, zda se ta činnost má nebo nemá opakovat abych tak řekl. Naopak, co se týká otázek pana zpravodaje e, na ty úspory, zde odpovědět mohu. Myslím, že se jasně ukázalo e, z výsledku našeho hodnocení, že vlastně nedošlo k přímým úsporám v důsledku eh, této činnosti. Naopak došlo k navýšení eh, výdajů na platy, ale to je normální, protože když se sníží počet zaměstnanců o méně, než jak se předpokládalo, tak, eh, jak už jsem řekl, musíme také zohlednit to, čemu jsem říkal, fyziologické navýšení platů. A to kolektivně kvůli tedy eh, adaptaci eh, platů. A pak také jsou zde individuální navyšování platů, protože eh, každý zaměstnanec podle právního systému Evropské unie může být pravidelně povyšován, pohybuje se mezi platovými třídami, tak je naprosto běžné, že v tomto smyslu úspor nedosáhnete nikdy. Co se týká otázky politických frakcí a zaměstnanců parlamentu, tedy že tedy politické frakce nebyly součástí té dohody, že stály jaksi mimo tu um, naši práci. Pak, co se týká také té vhodnosti, příslušnosti, přípustnosti tohoto cvičení, já jako auditor si nemyslím, že bych měl nárok vyjadřovat se k tomuto aspektu celé věci. A fakt, že některé instituce, které mají specifické charakteristiky, jako třeba Soudní dvůr nebo SVČ, zažili určité obtíže eh, spojené s snižováním nebo s nedostatkem zaměstnanců, tak řekněme to tak, tak do určité míry to je nevyhnutelné, když zvážíme různorodost funkcí a vlastně samotnou podstatu těchto orgánů, včetně agentur eh, v systému EU. No a nakonec já si nemyslím, alespoň tedy co se týká záměrů eh, institucí EU, že eh, by mohlo dojít k nějakému vážnějšímu omezení jejich fungování. Jak už jsem řekl, eh, ten rozsah té dohody bylo, aby se neutralizovala ta dodatečná kapacita tím, že tedy se zvýší pracovní doba na 40 hodin týdně. Jinými slovy, chtěl se offsetovat to navýšení pracovní doby zaměstnanců tím, že se sníží jejich počet. Takže ve finále eh, to vlastně mělo zůstat neutrální. Ano, děkuji vám. Tím jsme vyčerpali program dnešního zasedání. Ještě kolega Zdechovský, ale už nebudeme mít tlumočení, protože tlumočníci nám dali pouze 10 minut. Takže anglicky, ano.